Dobrý den, vážené dámy a pánové, velice srdečně vás zde vítám na této společné konferenci o víceletém finančním rámci Evropské unie. Jsem velice rád, že vás zde mohu přivítat v plenárním sále Evropského parlamentu. Je to pro mě obzvláště veliká radost a čest. Máme tady také zástupce předsednické země, máme tady dokonce dánskou premiérku Hele Tornik Schmidt, moji dlouholetou přítelkyni a jsem velice rád, že zde mohu přivítat také předsedu Evropské komise Jose Manuela Barosa. Sedí na místě generálního tajemníka Evropského parlamentu což jen dokládá, jak úzká je naše spolupráce, nebo spolupráce všech třech institucí. Vlastně tady máte zástupce všech tří hlavních institucí Evropské unie a to určitě není jenom symbol, je to i uh, faktická připravenost úzce spolupracovat na tomto velmi obtížném úkolu, před kterým všichni eh, stojíme. Dámy a pánové, Evropa je ještě stále v hospodářské krizi. Je v krizi zadlužení všude se škrtá, všude se utahují opasky a Evropský parlament, a to musím říct si zcela otevřeně, nebude ale akceptovat méně peněz do evropského rozpočtu. Možná je to pro mnohé velmi nelogické, pro některé to bude znít dokonce nezodpovědně, ale opak je pravdou. Je to jak logické, tak velice zodpovědné jednání. To byl všichni tady evropští poslanci, kteří teď tleskali určitě. A e, prý také tleskal e, minister financí Brandenburska, takže možná to nebyli jenom evropští poslanci. Nicméně, e, možná tedy volání po navyšování evropského rozpočtu zní nesprávně, ale já myslím, že nesprávné by bylo šetřit na Evropě protože tady máme obrovská opatření stimulace růstu, jedna z největších, které vůbec existují v Evropě. A právě v této krizové situaci potřebujeme růst, abychom vytvářeli nová pracovní místa. A tato debata je obzvláště aktuální, protože v roce 2013 vyprší stávající finanční rámec a je třeba dojednat ten nový finanční rámec. A parlament do těchto jednání půjde velmi dobře připraven. Už v červnu 2010 jsme svolali eh, mimořádný nebo zvláštní výbor, což bylo rok předtím, než ještě vůbec komise předložila svůj původní návrh. 8 června 2011 tento speciální výbor schválil velkou většinou svou zprávu o výdajích a tato zpráva se zabývá i našimi politickými prioritami. Navrhuje se tam určitá struktura eh, pro eh, financování Evropské unie. Eh, říká se tam, kolik požadujeme finančních prostředků, chceme se vrátit k tomu, co bylo vlastně v původních smlouvách o Evropské unii ve článku 311 o vlastních zdrojích což je údajně něco, s čím nejsou obeznámeni ani někteří ministři financí. Takže my se chceme vrátit k tomuto článku, k vlastním zdrojům Evropské unie, bez jakýchkoliv rabatů a, a výjimek. Proč uh, bychom tedy neměli akceptovat méně peněz pro Evropu v této krizi. Proto, že jsme přesvědčeni o tom, že pouze na základě rozumného rozpočtu může Evropa dostat svým závazkům v budoucnosti, protože pouze s rozumným rozpočtem může Evropa plnit všechny své úkoly, které ji čekají a všechny výzvy, které před námi jsou. Věříme, že všem těmto výzvám eh, můžeme čelit, ale to pouze tehdy, pokud k tomu budeme mít dostatek finančních prostředků. Zmrazit nebo dokonce drasticky seškrtat rozpočet, to je něco, co by nikomu z krize ven nestejně nepomohlo. Potřebujeme investice i v našich regionech, potřebujeme investice do kvalifikací, do vzdělávání našich občanů, potřebujeme také investice v regionech proto, abychom nastartovali místní hospodářství pro naše občany. Nebude to fungovat, pokud eh, předsedové vlád na všech svých jednáních vždycky odsouhlasí nějaké nové úkoly pro Evropskou unii, ale zároveň pokaždé řeknou, že prostředky, finanční prostředky, které k tomu by byly k dispozici, musí se škrtat. Takže velice vítáme nebo chtěli bychom taková vyjádření evropských vlád, která budou pro ambiciozní evropskou politiku. A v tom případě musíme mít ale také ambiciozní rozpočet. Potřebujeme dostatek prostředků, protože jsme přesvědčeni o tom, že evropský rozpočet představuje konkrétní přidanou hodnotu pro evropské občany. Protože investujeme v evropském rozpočtu, eh, nebo chceme do něj investovat právě proto, že na národní úrovni dochází ke škrtům zájmy evropských občanů budou hájeny v dalších jednáních z naší strany a to velice důrazně. Evropští poslanci chtějí při vypracování nových finančních výhledů jednat ruku v ruce eh, s Evropskou radou jako rovní partneři. A chtěl bych tímto výslovně poděkovat těm předsednictvím rady a zejména vám, paní eh, předsedkyně vlády, kteří v dosavadním jednání vždy eh, zapojovali Evropský parlament do jednání od té nejranější fáze. To je velice konstruktivní a pozitivní signál, za který chceme poděkovat a doufáme, že na této cestě budeme pokračovat i do budoucna. Máme mandát k jednání, Máme zprávu o víceletém finančním rámci, máme vyjednávací tým, kde jsou velice zkušení experti na, eh, pro otázky rozpočtu. Máme také kontaktní skupinu v parlamentu. To je skupina, které předsedám já sám, tak, abychom měli také funkční vnitřní strukturu koordinace v Evropském parlamentu. Díky Lisabonské smlouvě má předseda Evropského parlamentu v rámci jednání MMF takovou institucionální úlohu, protože se účastní vyjednávání, eh, setkává se s předsedou Evropské eh, komise Evropské rady, setkáváme se jako rovní partneři a vlastně už eh, dnes takovéto jednání tady proběhne. Zastupci všech tří institucí se budou snažit přiblížit vzájemná stanoviska. Já bych tady chtěl kolegům po mé pravici a levici říci, že pro mě to není jenom formalita, já to beru velice vážně. Je to vůbec eh, jeden z mých rozhodujících úkolů jako předsedy Evropského parlamentu. A všichni, kteří mě znají, eh, vědí, že já se svým úkolům věnuji opravdu svášní, tak vás mohu ujistit o tom, že i v tomto případě to tak bude. My jako evropští poslanci máme právo spolurozhodovat o rozpočtu, o každoročních stropech i o kategoriích výdajů. A tohoto práva chceme naprosto využít. Ovšem obsah jednotlivých politik musí být diskutován právě sektorálně na základě legislativních návrhů komise. Tady má už parlament eh, právo spolurozhodovat. Už to není jen proces souhlasu. Máme tady proces spolurozhodování a toho se chceme stoprocentně účastnit. Všechny pokusy o to nechat všechno na ministrech financí, pokud jde o víceletý finanční rámec, a tím pádem vlastně odstavit parlament na druhou kolej, ty musí stroskotat. To je třeba si říci hned na začátku jednání zcela jednoznačně a e, přímočaře před námi všemi. Dovolte mi, abych ještě řekl pár slov k dnešnímu programu. E, nebo kterých programů financí potřebujeme výdaje, proto abychom podporovali pracovní místa a růst, abychom zajistili našim občanům budoucnost. K tomu potřebujeme evropský rozpočet jako investiční rozpočet. Největší přidaná hodnota pro evropské občany vznikne tehdy, pokud se budou evropské a národní rozpočty vzájemně doplňovat. Evropské prostředky je třeba tedy nasměrovat přesně do těch oblastí, kde jsou teď členské státy nuceny škrtat. je třeba využívat tyto prostředky tam, kde se investují nejlépe. A kde přesně to bude, o tom musíme vést velice otevřenou debatu. Samozřejmě je tady přístup top-down, to sice zastávají mnozí, ale my chceme také přístup bottom-up. A k tomu by měla přispět právě tato konference s vámi, zástupci národních parlamentů. My nechceme se dogmaticky držet nějakých čísel nebo procent, chceme debatu, která se bude zaměřovat na výsledky. Eh, jsou tady čistí pláci, kteří chtějí ušetřit stovky miliard nebo i více euro. Ale pokud tady si tyto prostředky odečteme, tak nakonec se to nepodaří ani čistým plácům, aby eh, dosáhli toho, čeho chtějí. Budou mít méně regionálního rozvoje, budou mít méně studentů v rámci Erasmu, méně podpor pro zemědělce. Takže ty škrty eh, se budou týkat i jich, i těchto oblastí. Tak vás asi nepřekvapí, když řeknu, že my v Evropském parlamentu tvrdíme, že takovouto politiku nemůžeme podpořit. Ovšem je třeba zvážit také to, že evropský rozpočet byl v minulých letech o poznání nižší a také méně rostl než národní rozpočty členských států. To je třeba si uvědomit. To Eh, je něco, o čem bychom se měli bavit. V národních rozpočtech došlo k nárůstu v posledních letech mnohem větším, než pokud jde o rozpočet evropský. Takže často to, co slýcháme, to jsou taková populistická eh, vyjádření proti evropskému rozpočtu, eh, proti evropskému parlamentu, tak ta jsou ještě k tomu ne- nepodložená. Je třeba tady eh, zreformovat eh, jak výdaje, tak příjmy. To je tady uvedeno v našem víceletém rámci. Proto se chceme bavit také o nových eh, zdrojích prostředků pro Evropskou unii. Chceme skutečný systém vlastních zdrojů, což je konec konců něco, co je ukotveno ve smlouvě. Protože už zmíněný článek 311 smlouvy, a já to opakuji, je to článek 311 smlouvy o Evropské unii. Není to 311 tady dokumentu o MMF, je to článek o, v rámci smlouvy Evropské unie, ten je velice neznámý, takže já bych eh, vás eh, s ním chtěl teď seznámit. Říká se tam, že Evropská unie se vybaví nutnými prostředky pro to, aby mohla dosáhnout svých cílů a aby mohla provádět svou politiku. rozpočet se bude kromě doplňkových zdrojů eh, financovat výlučně z vlastních zdrojů. To je prosím článek 311 smlouvy o Evropské unii. A to je článek, který ratifikovali i čistí plátci, pokud dobře jsem o tom eh, obeznámen. Takže tento článek by měl ukončit tu nekonečnou polemiku mezi čistými plátci a ostatními. Proto vítáme nové návrhy Evropské komise o, e, o nových zdrojích vlastních, e, e, vlastních příjmů pro Evropskou unii, jako nové zdroje v rámci DPH a tak dále. A tady blokovat jednání, to není žádná schůdná cesta pro naše tři instituce. Takže proto můj apel. Musíme se bavit opravdu o všem. Jestli se na všem nakonec dohodneme, to je úplně jiná otázka, ale už předem blokovat diskusy o určitých tématech, to prostě není konstruktivní. Všechny tyto body jsou teď na pořadu dne a faktem je, dámy a pánové, že vy jako zástupci národních vlád, jako zástupci národních parlamentů, jako kolegové z Evropského parlamentu, můžete o těchto tématech otevřeně diskutovat. A už to samo o sobě je podle mě obrovská hodnota. My jako Evropský parlament se budeme tedy těmto jednáním věnovat se vší odpovědností a chceme tedy v rámci Evropské solidarity dále podporovat růst, inovace, vědu a výzkum, tvorbu pracovních míst. A evropský rozpočet by měl být nástrojem pro zajištěnou budoucnost pro evropské občany. Dámy a pánové, předseda Evropské komise mi před tímto jednáním e, řekl, buď tvrdý, ale přátelský. Tak doufám, že jsem to splnil, co si on přál. Děkuji. Paní ministerská předsedkyně. President Schulz, uh pane předsedo Šulci, pane předsedo Baroso, vážení členové Evropského parlamentu, vážení členové národních parlamentů, ministři, komisaři, dámy a pánové. Dovolte, abych především jménem dánského předsednictví EU eh, poděkovala Evropskému parlamentu za to, že hostí toto velice důležité setkání. Eh, a samozřejmě to eh, také děkuji za velmi úzkou spolupráci s Evropským parlamentem i s komisí. Díky tomu máme dnes tuto konferenci. Jsem také velice ráda, že vidím tolik zástupců národních parlamentů, kteří se zde schromáždili dnes. Vím z přímé zkušenosti, jak velice důležité je spolupracovat velmi úzce s národními parlamenty ve všech oblastech politik EU. Jménem předsednictví vás ujišťuji, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom velmi úzce spolupracovali se všemi zástupci, kteří jsou zde, zde schromážděni při jednání na eh, téma MFF víceletého finančního rámce. Není uh, pochyb, že jednání probíhá v době, kdy Evropa čelí velmi vážným výzvám. Během posledních let jsme učinili odvážná důležitá rozhodnutí na evropské úrovni, stejně jako na národní úrovni, abychom zvládli krizi státních dluhů. Ušli jsme již dlouhou cestu, ale veřejné finance členských států jsou stále ještě pod, pod tlakem a konsolidace rozpočtu ještě stále zůstává velmi důležitým, důležitou výzvou a zůstane jí po řadu let. Stačí pár let, abychom ztratili ekonomickou důvěryhodnost a trvá to desetiletí, než ji znovu získáme. Současně také vidíme, jak zpomaluje růst a roste neza, eh, nezaměstnanost, a to především mezi mladými. K tomu musíme ještě přidat další výzvy, což je rostoucí konkurence ze strany eh, nově se rozvíjejících ekonomik a také demografie. A my e, proto musíme věnovat velkou pozornost právě růstu a zaměstnanosti v Evropě. Neexistují žádné jednoduché odpovědi ani jednoduchá řešení, ale opravdu jsem přesvědčena, že víceletý finanční rámec na příští období nám dává příležitost, abychom rozpočet reformovali takovým způsobem, aby byl lépe přizpůsoben potřebám budoucnosti, aby lépe zohledňoval růst a pracovní místa v Evropě. Jen jednou za sedm let máme příležitost reformovat evropský rozpočet a je důležité, abychom postupovali správně. Jednání o víceletém rozpočtu je také šancí pro nás, pro politiky, abychom prokázali, že EU může nabídnout řešení složitým problémům, a to i přes eh, hospodářskou krizi, kterou prožíváme. Nemám iluze. Vím, že jednání nebudou jednoduchá. Mnoho věcí je v sázce a my to víme. Velká, eh, velké sumy peněz jsou ve hře a mm, všude kolem jednacího stolu jsou nejrůznější eh, vlastní zájmy. Ale je právě proto ještě důležitější, abychom projevili politickou vůli a odvahu a vedli konstruktivní dialog. Eh, dovolte, abych hovořila jasně. Konečná dohoda o MFF není na dosah ruky. Už nějakou dobu je jasné, že konečná dohoda ne, nebude dosažena během dánského předsednictví. Ale já vás mohu ujistit, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom za našeho dánského předsednictví eh, jednání co nejvíce posunuli vpřed. E, konkrétně naším cílem je vytvořit základ pro konečné fáze jednání, která e, proběhnou na červnové Evropské radě. A tím by se vytvořil prostor pro dohodu koncem tohoto roku. Dánské předsednictví pracuje velmi intenzivně v rámci tohoto mandátu, který nám byl svěřen v prosinci 2011 zasedáním Evropské rady. Abychom naplnili tento mandát, již jsme zahájili diskuse na ministerské úrovni. Naším cílem je eh, zmírňovat eh, rozdíly mezi pozicemi delegací u klíčových otázek a postupně tyto pozice eh, zblížit, sjednotit. Je velice důležité, abychom dokončili jednání o tomto ambiciozním rámci do konce roku 2012. A v neposlední řadě také je velice důležitá tato dohoda eh, Evropské rady jakožto předběžná podmínka eh, pro meziinstitucionální jednání, které dohodnou MFF. Eh, my budeme i nadále maximálně působit tímto směrem. Velmi intenzivní dialog mezi institucemi probíhá a je zásadně důležitý. Já jsem přesvědčena, že dnešní konference na vysoké úrovni je eh, doplněním a součástí tohoto stále probíhajícího dialogu a mm, umožňuje klíčovým aktérům, aby se zapojili do jednání, využili příležitosti podělit se o své názory a přispět konstruktivními návrhy. Já bych chtěla především říci, že eh, si velice cením přítomnosti členů národních parlamentů na dnešní konferenci. Myslím si totiž, že právě váš přínos, který Ehm, vychází z konkrétních realit členských států, z vaší znalosti eh, ekonomické situace a politické situace ve vašich konkrétních členských státech. To je velká, eh, velký přínos a je to velmi relevantní. Doufejme, že dnešní diskuse eh, skutečně přispějí k lepšímu porozumění pozic jednotlivých účastníků a otevřou cestu k dohodě v jádru naší dnešní diskuse je především tato otázka, jak by měl vypadat rozpočet EU do budoucna. A já jsem přesvědčena, že v tomto sále je velmi mnoho názorů na tuto otázku. E, dovolte mi, abych se podělila já o své názory o podobě rozpočtu v budoucnosti. Za prvé, musíme zajistit, aby rozpočet EU podporoval růst a zaměstnanost, aby to podporoval lépe, než tomu bylo doposud. posud. To vyžaduje politickou odvahu eh, využít eh, eh, fondy a politiky, které mohou zlepšit produktivitu Evropy a konkurenceschopnost Evropy. Například myslím, že posílení vědy a výzkumu a inovací prostřednictvím rozpočtu EU je zásadně důležité pro naši konkurenceschopnost ve světové ekonomice. Za druhé, potřebujeme také zelenější rozpočet EU protože je třeba zohlednit důležitost klimatických změn a životního prostředí ve všech příslušných programech. To by samozřejmě mělo probíhat také prostřednictvím agendy růstu a zaměstnanosti. Za třetí, solidarita musí být v jádru rozpočtu EU. Musíme zaměřit eh, příslušné zdroje na rozvoj eh, méně prosperujících členských států a regionů v EU. Za čtvrté, v době, kdy zdroje jsou menší, musíme přemýšlet, jak může rozpočet EU skutečně přinést přidanou hodnotu a přinést maximální účinek pro každé vynaložené euro. Pod musíme zlepšit kulturu účinnosti, výnosnosti, posouzení, hodnocení, eh, kdy musíme srovnávat nejrůznější indikátory a vidět, jak jsou vynakládány finance do různých programů. A musíme mít také tu odvahu, že eh, ukončíme nebo omezíme programy, které nepřinášejí hmatatelné výsledky. Měli bychom ovšem také rozvíjet eh, úsilí, abychom aplikovali velmi účinné finanční řízení. Eh, musíme ukázat to občanům, že peníze, které se použijí na úrovni EU, jsou dobře využité peníze. V tomto kontextu musíme zjednodušit pravidla. Byrokracie nikdy eh, nesmí být překážkou pro uplatňování efektivních politik. A konečně financování budoucího rozpočtu EU musí být transparentní a spravedlivé. A tady to říkám jasně, když dovolíte. Spravedlnost podle mého názoru neznamená počítání, kolik dám a kolik za to dostanu, kdy každý členský stát eh, je, má přímo obsesi, je přímo posedlý myšlenkou, jak on zrovna na tom je eh, ve výdajích a přínosech. Spravedlivý přístup eh, prostě znamená, že členský, členské státy zhruba se stejným bohatstvím platí zhruba stejně do rozpočtu. A solidarita je velice důležitým principem v rozpočtu EU. A samozřejmě, že eh, bohatší členské státy platí do rozpočtu více než méně bohaté členské státy. A konec konců takový princip musí fungovat ve prospěch nás všech. Myslím, že tyto klíčové principy a tyto klíčové body by měly zajistit, aby budoucí rozpočet EU eh, mohl pomoci řešit velké výzvy, kterým Evropa čelí. A já vás ujišťuji, že dánské předsednictví bude eh, i slibně pracovat a bude brát v úvahu všechny názory a že nakonec přijmeme evropský rozpočet, který bude prospěšný pro nás, pro všechny. Dnešní konference je příležitostí pro nás, pro všechny. E, pro nás i pro vás, účastníky, klíčové aktéry, kteří se účastní těchto diskusí, e, abychom prodiskutovali, co považujeme za nejdůležitější principy, které by měly ovlivňovat e, rozpočet EU. Také je to příležitost, jak vyslechnout všechny názory, které zaznívají v diskusi. A já věřím, že dnešní zasedání o nových vlastních zdrojích a výdajích v MFF eh, povede ke specifickým diskusím a konkrétním návrhům o tom, jak zajistit eh, rozpočet EU a připravit Evropu na budoucnost. Jak už jsem řekla, naše předsednictví bude velmi pozorně sledovat dnešní diskusy, bude velmi pozorně naslouchat a bude to velmi důležitý přínos pro práci předsednictví na MFF. Děkuji vám za pozornost a věřím, že budeme mít velmi zajímavý den. Prosím, slovo má předseda Evropské komise Barroso. Děkuji, eh, pane Šulci, vážená paní premiérko, vážení členové Evropského parlamentu a národních parlamentů, vážení hosté, dámy a pánové. Já bych také chtěl přivítat vás všechny i jménem Evropské komise na této akci. Chtěl bych poděkovat předsedovi Šulcovi a premiérce Torning Schmidt za vynikající spolupráci při organizaci této druhé konference na vysoké úrovni o MFF. Je dobré, že je tady mnoho velice významných eh, účastníků, včetně zástupců Evropského a národních parlamentů a také zástupců Evropského účetního dvora, hospodářského sociálního výboru a výboru regionu. Vy všichni jste klíčovými hráči v budoucí debatě o, budou, o budoucích výdajích a příjmech Evropské unie a váš příspěvek je naprosto klíčový, abychom zajistili úspěch nejenom tohoto procesu vyjednávání a také, a to je ještě důležitější, při implementaci cílů finančního rámce. To znamená, je třeba investovat do růstu pro naše ekonomiky a do pracovních míst pro naše občany. V posledních týdnech v evropské ekonomice bylo o něco méně napětí a jsou zde určitě určité známky větší stability, než co jsme zaznamenali v druhé polovině loňského roku. Ale krize není zdaleka za námi a v žádném případě nesmíme usnout na vavřínech. Tato zvýšená stabilita nám dává možnost zaměřit se na to, co potřebuje evropská e, ekonomika. Potřebuje růst. Růst a pracovní místa. Udržitelný růst. Říkáme tomu inkluzivní, inteligentní růst. A investice patří klíčovým způsobem k tomuto růstu. V zásadě můžeme říci, že pro růst tady máme strategii Evropa 2020 a pro investice máme právě MFF a evropský rozpočet. Všechny členské státy Evropské unie se zavázaly k tomu mít společnou pro růstovou strategii. Říká se tomu Evropa 2020 a je to komplexní reakce na výzvy, kterým Evropa čelí. Jsem velice rád, že na poslední Evropské radě bylo opět potvrzeno, že stále platí těch pět cílů pro Evropu 2020 a byly potvrzeny konkrétní priority pro rok 2012, tak jak to bylo navrženo v dokumentu komise. MFF je jedním z těch hlavních nástrojů pro naplnění strategie Evropa 2020. Je to rozpočet pro růst a investice. Nemůžeme stále jen hovořit o potřebě růstu a poté nebýt koherentní a nenavrhnout žádné prostředky pro investice. Rozhodnutí přijatá nyní předurčí naši schopnost dostat společným závazkům, vytvořit inteligentní, udržitelnou a inkluzivní ekonomiku v následujících sedmi letech. Rozpočet, který komise navrhla, je ambiciozní, inovativní a snaží se hledět zejména do budoucna. A to zejména v okamžiku, kdy národní rozpočty jsou pod tlakem, je třeba říct, že tento rámec nebude daňové poplatníky stát více než v současné době. Zároveň Eh, se stejnými prostředky jako dnes jsme se snažili zajistit, abychom se zaměřili zejména na oblasti, kde opravdu můžeme poskytnout evropskou přidanou hodnotu a vzájemně se doplňovat. Budeme investovat do infrastruktury sítí a výzkumu na evropské úrovni. Eh, rozpočet Evropské unie se snaží dát dohromady zdroje, které nám eh, pomohou dokončit vytváření společného trhu a zvýšit také výkonnost našich ekonomik. Každé euro vynaložené v evropském rozpočtu může většinou ušetřit mnoho eur eh, vynaložených z národních rozpočtů, protože můžeme využít eh, ekonomik rozsahu a synergií a také máme pákový efekt pro to, abychom docílili celkově větších výsledků. Proto evropský rozpočet je pro investiční rozpočet. Na tom eh, musím trvat, protože víme, že někde se evropský rozpočet prezentuje jako rozpočet pro průběžné výdaje, ale to tak vůbec není. Evropský rozpočet eh, není evropským rozpočtem ve smyslu rozpočtu pro instituce, pro Brusel. Je to rozpočet, který se realizuje, implementuje konkrétně ve členských státech, v regionech, ve městech, podporuje konkrétní projekty a priority v celé Evropské unii a také v souladu s naší pro růstovou strategii Evropa 2020. My všichni víme, že to platí také pro naši politiku soudržnosti a tady chceme zrevidovat celý rámec a zjednodušit programy tak, aby tato politika byla jedním z klíčových nástrojů pro investice do růstu a zaměstnanosti. Nicméně já bych se dnes chtěl zaměřit na některé klíčové příklady prioritních oblastí tohoto rozpočtu, což je věr a výzkum, vzdělávání a nový nástroj propojení Evropy, Connecting Europe Facility. V každém z těchto případů může evropský rozpočet hmatatelně přispět. Za prvé, velice důležitá oblast je eh, věda, výzkum a inovace. Investice do této oblasti eh, jsou eh, investice do budoucnosti. Jde o konkurenceschopnost, jde o vytváření pracovních míst pro zítřek. Víme, že ty země, které stále investovaly a investují do těchto oblastí, přestály krizi mnohem lépe než ty, které takto nečinily. Výzkum a inovace umožňují našim eh, společnostem být eh, konkurenceschopnější, vytvářet pracovní místa a eh, tam se vlastně vytváření pracovních míst také daří lépe než v jiných sektorech. Pokud chceme být světovým lídrem, potřebujeme více investic na soukromé úrovni, ale nejen to, potřebujeme i evropský rámec, abychom pracovali společně, potřebujeme synergie celoevropské oblasti, protože bez toho se nám nepodaří obstát v konkurenci našich eh, světových partnerů. Svět se dramaticky mění a myslím, že je očividné, že musíme naše zdroje spojit. Investice na evropské úrovni, to znamená, že eh, můžeme společně čelit různým výzvám, třeba zlepšovat naše systémy zdravotnictví, eh, zekologičnit naši dopravu, zlepšovat další oblasti v našich ekonomikách. Například tady máme možnost úspor energie, Můžeme také zlepšit bezpečnost, nezávadnost potravin a tak dále. Také můžeme pracovat na tom, abychom byli inovativnější v Evropě, abychom eh, lépe eh, vlastně předávali myšlenky z výzkumu na trh. Eh, to potřebujeme proto, aby Evropané mohli ze svých skvělých nápadů eh, vytvářet pracovní místa a příležitosti pro podnikání. Takže potřebujeme tady udržet tu vysokou ambici evropského výzkumu a inovace. Eh, tady navrhujeme 80 miliard euro, to je velice důležitá částka pro naši budoucnost. A tímto se dostávám k dalšímu důležitému bodu vzdělávání. Odhaduje se, že do roku 2020 téměř 35 všech pracovních míst bude vyžadovat vysokou kvalifikaci, inovativní myšlení a schopnost přizpůsobit se. A my potřebujeme, aby naše systémy vzdělávání dostaly této výzvě. Abychom k tomu přispěli, komise tady navrhla pro nové eh, období program Erasmus pro všechny. Navážeme tady na úspěchy programu Erasmus a chceme až pěti milionům lidí dát příležitost studovat či, eh, či pracovat v zahraničí v rámci stáží eh, to odráží naši ambici investovat do nutných dovedností a e, schopností pro mladé. Tady zase navrhujeme 19 e, miliard a může to zdvojnásobit počet osob, které se mohou účastnit tohoto velice důležitého evropského e, programu. Samozřejmě systémy školství jsou i nadále v národní kompetenci, ale je tady určitá přidaná hodnota tím, že dáme mladým lidem příležitost pracovat a studovat v zahraničí, protože tím pádem naši občané budou mít lepší eh, dovednosti, eh, budou využívat otevřených dveří a budeme tímto podporovat také volný pohyb osob. Eh, také eh, volný pohyb v rámci dopravy, energie a IKT v celé Evropě, to je logika, to je logika pardon, naší nové eh, Connecting Europe Facility. Máme tady určité chybějící vazby a díky tomu společný trh nemůže plně využívat svůj potenciál. Potřebujeme koordinované investice na evropské úrovni, abychom zaplnili tyto mezery a aby bylo cestování, podnikání eh, jednodušší v, pro evropské podniky i občany a také pro malé a střední podniky. Cílem je překonat tu tradiční logiku těch národních obálek a vytvořit určitou dynamiku pro investice, ze které bude těžit celý společný trh. Jedním takovým příkladem eh, jsou propojení v oblasti energie. Potřebujeme cílené evropské investice, aby třeba obnovitelná energie z jednoho členského státu se dostala do jiného členského státu. Nemůžeme mít skutečnou politiku udržitelné energie, pokud budeme mít oddělené sítě. Návrh komise je dobrým příkladem skutečného evropského přístupu k řešení společných problémů z evropského rozpočtu a již se dočkal podpory od celé řady eh, evropských osobností. Eh, tento nástroj Connecting Europe Facility je také oblastí, kde inovativní eh, nástroje mohou skutečně něco ovlivnit, protože také přitáhnou soukromé investice a budou maximalizovat dopad evropského rozpočtu. A tady je spolupráce s dalšími uh, Eh, orgány jako Evropská investiční banka je velice důležitá. Na začátku tohoto měsíce evropští lídři podpořili na summitu můj návrh vydávat eh, vlastně projektové obligace. Komise doufá, že tím eh, vydláštíme cestu pro širší užívání těchto nástrojů v rámci nástroje Connecting Europe Facility. Tyto projektové obligace mohou pomoci vygenerovat ten kritický práh pro, nutný pro spolupráci ve financování ze soukromých a státních zdrojů, tak aby bylo možné financovat velice rozsáhlé projekty. Další důležitý znak našich návrhů je zjednodušování našich programů výdajů. Naslouchali jsme těm, kteří nám říkali, že určitá příliš složitá pravidla mohou odrazovat od využívání možností financování. Komise na to zareagovala a navrhla radikální zjednodušení v celém finančním rámci. A doufá, že další instituce a členské státy nyní toto úsilí podpoří víme, a je třeba si to říct si upřímně, že teoreticky všichni se hlásí eh, o to, že chtějí zjednodušení. Já jsem nikdy neslyšel, že by někdo chtěl eh, složitění něčeho, ale když potom přijde na to s tím něco udělat, tak eh, každý si tam dodá ještě tamto pravidlo, tohle pravidlo a v konečném důsledku je to potom stejně složitější. A to je velmi negativní nejenom pro rozpočet, ale také pro vnímání rozpočtu evropskými občany. A často je to také nečitelné. Celkově komise tady navrhla 120 příkladů zjednodušení pravidel, kterým se řídí financování malých a středních podniků, eh, měst a regionů, eh, eh, projektu pro studenty, vědce a rozvojovou pomoc. Znamená to zredukování celkového počtu programů, větší koherentnost a jasnější pravidla. Také jasnější cíle, zjednodušené formy grantů, a možnost rychlejších pladeb. To jsou velice přímá opatření pro to, abychom tady měli hladší přístup k evropským financím, abychom efektivně zmobilizovali prostředky a podpořili tak eh, ekonomiku a růst. Je to otázka důvěryhodnosti a je to eh, v zájmu všech. Budeme celou situaci sledovat a eh, díky našemu scoreboardu o tom podávat pravidelně zprávy. Důvěryhodnost je také v samotném jádru našeho návrhu pro financování evropského rozpočtu. K tomu patří také udržitelnost. Navrhli jsme systém vlastních zdrojů, který by dal Evropské unii transparentní a udržitelný systém financování. Naše návrhy vlastních zdrojů se opírají o daň finančních transakcí a modernizovaný zdroj DPH a ty zajistí spravedlivé rozložení dopadů po, ve všech členských státech. Je to také sociálně spravedlivější, což je v souladu s úsilím přesunout daňovou zátěž od eh, pracovní síly spíše ke eh, zdanění, které je méně škodlivé pro růst. A kromě toho to také značným způsobem sníží poměrné příspěvky členských států, poměrné z hlediska HNP, HND pardon, do evropského rozpočtu. Dokonce podle některých odhadů by to mohlo být snížení až o 50 díky tomuto systému nových zdrojů. Já teď ne, nebudu zacházet do větších podrobností. Vím, že komisař Levandovský eh, v další části tohoto semináře vám přesněji vysvětlí, o co v těchto návrzích jde. Jak řekl předseda Evropského parlamentu, vlastní zdroje nejsou žádnou novinkou. Smlouva o tom hovoří naprosto jasně. Evropa by se měla financovat primárně z vlastních zdrojů a měli bychom tedy podpořit reformu systému, který je zatím příliš komplikovaný a už je velmi zastaralý. A dovolte, abych řekl následující. Už tady mám zkušenost minimálně s dvěma dalšími vyjednáváními, o víceletém rámci. Hm, tenkrát jsem byl zástupce vlády, takže jsem nebyl ve funkci předsedy eh, komise, ale vím, že některé momenty vyjednávání opravdu eh, eh, je těžké si dát do rámečku, protože se tam objevuje ta logika něco za něco, chci něco zaplatit a chci za to úplně přesně to tež zpět. Takže tak to nejde, je třeba postupovat transparentně, ale také v rámci určitého společného ducha. V období, kdy eh, zdrojů není dostatek a každé euro se počítá, je třeba zajistit o to více, aby byl rozpočet efektivní. My budeme monitorovat instituce a mechanismy, a to na všech úrovních, aby byl rozpočet řádně implementován. Pokud se ukáže, že instituce jsou slabé nebo tady není efektivní řízení, tak podnikne určité kroky, včetně pozastavení vyplácení fondů. Vím, že to není populární, ale je to někdy nutné. Také tady máme určité makroekonomické podmínky týkající se nadměrných schodků. To je důležité protože nejefektivnější užívání rozpočtu eh, přichází do hry tehdy, když existuje makroekonomická stabilita, je tady strukturální rovnováha. Tento proces při nadměrném schodku byl schválen všemi členskými státy a je třeba jej uplatňovat konzistentně. Tím hlavním cílem je posílit důvěru v ekonomice a zase tím podnítit vytváření růstu a pracovních míst. Podíváme-li se teď do budoucna, jsem velice rád, že už bylo teď dosaženo pokroku zadánského předsednictví, pokud jde o přípravné práce na balíčku sektorálních návrhů. Komise velice úzce spolupracuje s předsednictvím na přípravě vyjednávání a chtěl bych tímto poděkovat dánské premiérce Tornik Schmidt za její osobní nasazení v celém procesu. A zejména bych chtěl uvítat připomínky, které právě zazněly o tomto závazku předsednictví s námi dále spolupracovat a samozřejmě i s parlamentem. Protože Vím, že premiérce Torning Schmidt na tom osobně záleží. Vím, že každá z institucí by měla být eh, sice pevná ve svých principech, ale také eh, vstřícná k ostatním. Těším se na spolupráci s Evropskou radou i na následujícím summitu v června v červnu. Počítáme také s konstruktivními příspěvky členských států, abychom dosáhli dohody do konce tohoto roku. Také a se těším na spolupráci s Evropským parlamentem, který, jak doufám, se více zapojí do současných diskusí, aby zdůraznil, jak vysoké ambice potřebujeme při vyjednávání a schvalování tohoto balíčku. A vím, že předseda parlamentu Schulz prokázal také velice osobní nasazení a za to bych mu chtěl poděkovat. Je třeba si říct, jasně je důležité, aby Evropský parlament nebyl pouze ex post informován o výsledku jednání. Je důležité, aby se Evropský parlament eh, účastnil od začátku a abychom měli skutečná konstruktivní jednání. Jsem rád, že náš návrh, návrh, návrh komise byl v zásadě přijat jako východisko pro vyjednávání. I když možná někteří nejsou úplně nadšení z našeho návrhu, abych to tak řekl, myslím, že je to určitě důvěryhodný, solidní základ pro další jednání. V následujících měsících musíme udělat vše, co bude v našich silách, abychom zajistili, že z tohoto rozpočtu se bude investovat do silné a konkurenceschopné Evropy, že to bude rozpočet, který bude fungovat pro všechny Evropany, pro všechny naše evropské občany. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane Barazo, děkuji eh, paní premiérence. Eh, dámy a pánové, vyslechli jste tři projevy tři úvodní projevy. Možná bude teď vhodná kratičká přestávka. E, děkuji vám v každém případě za pozornost a tímto je z konference oficiálně zahájena. Teď se budete věnovat podrobnostem daného tématu. E, děkuji paní premiérko, děkuji pane předsedo Barozo a přeji vám hodně štěstí v další dnešní diskusi. Please take your seats. We are going to start the first panel. I would like to ask to uh, Mrs. Hansen, Mr. Mavric. Požádám pana, paní Hansen a pana Mavrojanise, aby přišli eh, za předsednický stůl. Zahájíme za chvíli první panel. Please take your seats. Posaďte se, prosím. Začneme. vous prenez vos places et que vous permettez, on va... Prosím, posaďte se, abychom mohli začít další část konference. Děkuji mnohokrát. Takže po těch třech výchozích vystoupeních tří předsedů teď zahájíme vlastní jednání konference. Je to druhá konference týkající se víceletého finančního rámce EU a týkajícího se vlastních zdrojů. Víte, že už první konference proběhla v říjnu loňského roku. Zhruba tedy se stejnými účastníky. Je to konference, která se koná v okamžiku, kdy byla také zahájena jednání mezi příslušnými orgány a tato konference má přispět k jednání, jednak tedy pro vytříbení argumentů jedněch i druhých a také proto, aby občané získali tedy eh, představu o tom, že se zde skutečně odehrávají viditelné věci. Máme zde zastoupeno 42 poslanců z 21 členských států, máme tady zástupce Evropského parlamentu, komise, rady a dalších orgánů a institucí EU. Je to diskuse, která proběhne ve dvou časových úsecích. Nejprve tedy budeme hovořit o příjmové složce, včetně tedy vlastních příjmů, a potom později odpoledne budeme hovořit o výdajové části což je naprosto logické. Nejprve tedy hovořit o příjmech, abychom potom mohli hovořit o výdajích. Ta diskuse se bude jistě týkat pravidel, čísel, ale určitě by se měla také týkat politik a tedy priorit EU eh, v následujících letech. Zhruba tedy do období jednoho roku má komise připravit první rozpočet víceletého rámce 2014-2020. Důležité technické informace máte před sebou e, tento soupis. Je třeba tedy ten formulář vyplnit pro případ, že byste si přáli vzít slovo. Měli byste tam tedy uvést jméno, organizaci, kterou zastupujete zemi a také nám říci, zda si přejete tedy vystoupit dnes dopoledne, pokud jde o tu příjmovou složku, anebo odpoledne na téma výdajů. Samozřejmě můžete zaškrtnout oba dva případy, dopoledne i odpoledne, ale podle počtu žádostí o slovo, podle času, který budeme mít k dispozici, abychom také dodrželi tedy kázeň z hlediska vyměřeného času budeme dávat eh, samozřejmě potom přednost těm, kteří neměli třeba příležitost se ujmout slova eh, při dopoledním zasedání. Během tedy jednání tady budou procházet mezi vámi naši pracovníci a budou vám eh, potom odebírat tedy tyto vyplněné přihlášky. Jako tomu obvykle bývá na jednání v Evropském parlamentu, pokusíme se skutečně o to dodržovat eh, značnou kázeň, pokud jde o vyměřený čas. Pokusím se být tedy laskavý, ale zároveň tedy vést věci pevnou rukou. Pokud jde o vystoupení členů konference, ten čas, který je vám vyměřen, je čas dvou minut. A já vás poprosím, abyste byli tak laskavi a skutečně tento vyměřený čas dodržovali. Pokud jde o jednání konference, jednání konference je webstreamingem předáváno dále do éteru prostřednictvím internetových stránek eh, Evropského parlamentu. Můžete se k ním dostat prostřednictvím Europe by Satellite. Jinak eh, máte k dispozici kávu, která je tedy v předsálí pro vás připravená a já bych vás požádal, abyste v případě, že si půjdete dát kávu, tu kávu také vypili v předsálí a nenosili ji zpět do jednací místnosti. Máme tady panel, kterého se účastní pan Andreas Mavrojanes, který má na starosti zahraniční věci v Kypru a který tedy zastupuje zde předsednictví. Potom paní Eva Kir Hansen, která je předsedkyní eh, z eh, výboru pro evropské záležitosti v dánském parlamentu. Pan eh, Januš Levandovský, zástupce komise, komisář. A paní Anjensen, který, která má na starosti vlastní zdroje v Evropském parlamentu a bude zastupovat také pana Žana Luka Déna, který je druhý spoluspravodaj pro tuto oblast v Evropském parlamentu. Ta se tady objeví za několik málo minut. Takže nejprve bych chtěl dát slovo panu Levandovskému, který vystoupí jménem komise. Děkuji vám, děkuji vám, že mi dáváte příležitost se tady účastnit a hovořit eh, k zástupcům národních parlamentů, Evropského parlamentu. Začínáme eh, stranou příjmů. Eh, to vlastně nebylo příliš diskutováno až po dobu 20 let, až když diskutováno tak jen velice stručně. Nyní se vlastně pouštíme do prakticky revolučních změn na straně příjmů rozpočtu. Já mám připravenou prezentaci v PowerPointu a myslím, že je užitečné čas od času připomenout smlouvu. Podobně jako to ostatně udělal pan předseda Schulz. Je to článek 311 smlouvy, který eh, tady je přesně citován že rozpočet bude financován plně z vlastních zdrojů to není pouze duchem smlouvy, ale přímo literou smlouvy. Tak je to přesně řečeno a je dobré čas od času to připomenout. Podívejme se tedy na další diapozitiv, který nám připomíná, že až do roku 2011 byla realita velmi odlišná. Velmi odlišná od ducha i litery smlouvy. Viděli jsme, jak se vyvíjelo složení příjmů od začátku evropského rozpočtu. Začátek to bylo v polovině 60. let. V 70. letech to je ta zelená část. Tady jsou tradiční vlastní zdroje, především cla, ale eh, bylo to malé společenství a také malý rozpočet. V 80. letech pak jasně nastala doba, to je v modré barvě, eh, kdy vlastní zdroje se opíraly o DPH. Eh, to bylo ovšem uměle vypočítané z DPH. A pak to bylo prakticky úplně nahraženo v 90. letech vlastními zdrojemi, eh, opírající se o hrubý národní důchod. Pan Šojble a pan Rostovský z Varšavy eh, mají eh, toto, polský minister financí toto vidí. A pak vidíte také, že ten skutečný rozpočet, odhlasovaný rozpočet a také spotřebovaný rozpočet, to je období eh, v konce 80. let, začátku 90. let, kdy to bylo více než 1%, byla to tedy doba velkorysosti. Eh, nyní je to pod jedním procentem při eh, propočtení skutečných výdajů. V roce 2011 je to v Evropě pod 1%. A teď se dostáváme k tomu, co bylo v červnu 2011 navrženo jako změna. Velká změna, závažná změna v tomto systému. Eh, koncem roku 2014 se má ukončit statistické DPH a mají se zavést dva vlastní, eh, nové vlastní zdroje. Eh, nově vlastní zdroje z DPH a také Um, daně z finančních transakcí. Probíhá také uh, feasibility study, která studuje tu, právě tu otázku FTT, eh, daň z finančních eh, transakcí. A pak eh, také je tady otázka radikálního zjednodušení systému korekcí. Podívejme se stručně na DPH my se pak hlavně soustředíme na FTT. DPH je eh, daň, která je velice široce aplikována, proto také byla eh, vybrána a právě je snaha, aby tento systém na jednotném trhu fungoval efektivněji a účinněji. A to je pravděpodobně jedna z daní, která skutečně eh, umožňuje rovné zacházení s členskými státy. Návrh je tedy takovýto. Začněme hned eh, v tomto bodu, protože to není příliš těžké ani na výběr, ani na propočítání. A tady maximální eh, sazba by měla být 2%, nebo podíl by mělo být 2%, a pak jsme zvolili 1% z toho, co je Eh, vybráno z základní sazby DPH. Tolik tedy pokud jde o DPH. A pak je tady druhý kandidát FTT, daň z finančních transakcí. Eh, existuje v deseti členských státech EU v různých podobách. Eh, naší snahou by bylo tedy, aby to bylo široce rozšířeno, ale zatím se to nikdy otevřeně neprojevilo. Eh, to je vlastně teprve takový začátek eh, šance pro široký základ, eh, nejenom pro cené papíry, ale také deriváty. 0,1 z objemu obchodu cených papírů. A vycházíme z takovéhoto výpočtu dvě třetiny půjdou do evropského rozpočtu a jedna třetina zůstane v národních rozpočtech, čili to bude zdrojem také z jedné třetiny národních rozpočtů. A já bych eh, chtěl eh, diskutovat eh, o těchto věcech. My víme, kolik daňoví poplatníci v Evropě přispěli na záchranné balíčky v posledních letech. harmonovali jsme FTT eh, a národní iniciativy v této oblasti. Máme tedy deset typů této daně, které již existují v Evropské unii, ale bylo by lepší, kdybychom měli jednu globální. Nicméně začněme pokusem o 27. Tady je důležité nahradit národní příspěvky, aby se Eh, aby nedocházelo k inflaci výdajů a eh, nahradit tyto národní eh, výdaje, tak jako o tom hovořil také předseda Baroso, že by se přešlo od zdanění práce na zdanění kapitálu. A mm, tady vlastně zdaňujeme transakce. Především krátkodobé transakce. Naše odhada je, odhad je, že 57 miliard by takto mohlo být vybráno. Odhad je takový, že vlastně když zdaňujete obě strany té operace, když francouzská instituce těch 57 nebo 85 eh, finančních trhů je mezi finančními institucemi, mezi bankami, investičními fondy a nejrůznějšími kolektivními eh, fondy, penzijními fondy a podobně. Nezdaňujeme domácnosti ani ty primární investice, ty primární vklady. Toto je skutečně zdanění institucí. Vezměme si eh, příklad francouzské instituce, která obchoduje ve Frankfurtu eh, se švédskou institucí. Pak se vybere daň ve Francii i ve, Švá- ve Švédsku. V každém případě naše odhady v roce 2010 odhadují to, co můžeme eh, získat eh, jako údaje od Evropské federace eh, obchodování s cenými papíry a také údaje z Evropské banky pro úhrady. Pokračujeme dále. Další odhady. Tady máme možný vývoj čísel v roce 2010 eh, vycházíme ze skutečných statistik. Eh, předpokládejme, že daň z finančních eh, transakcí by mohla mít dopad na objem. Takže jsme již v roce 2010 snížili ten základ o 70 derivátů. To znamená, že tady je možný dopad na obchodování u těch sofistikovaných typů produktů, to znamená u derivátů ale mnohem menší dopad bude na cené papíry. To je tedy základ našeho výpočtu. 38 e, bude vybráno v roce 2010 e, pro evropský rozpočet 54 z 81 celkem, jedna třetina jde ovšem do národních rozpočtů. A musím ještě zopakovat, že zdaňujeme obě strany eh, dané transakce. Eh, všechny instituce, které jsou registrovány v EU, a nyní tady máme odhad, který je optimističtější, ale když jsem to v červnu navrhnul, tak jsem předpokládal, že můžeme očekávat snížení eh, příspěvků členských států o 50 Čili vypadalo by to takto, jak je velice jasně vidíme. Ehm, první sloupec je eh, příspěvek z Německa, dále z Francie a pak z dalších eh, zemí. A ta světlejší modrá nebo zelenavá, nevím, jak tu barvu nazvat, prostě ta druhý sloupec ukazuje Eh, jaký by byl příspěvek v případě, že by existovala FTT. Například u Nizozemska eh, by šlo o snížení 2,6 miliard eh, eur a u Polska například 1,8 miliard eur. Další tabulka, prosím. Tady vidíme, že vlastně největšími, největší výhoda by tady byla pro malé státy. A konečně eh, poslední graf ukazuje, jak by to mohlo fungovat až do roku 2020. Oranžově máme FTT, která nahradí základ z hrubého národního důchodu. A pak tady vlastně se nahražuje ten starý, velice komplikovaný systém výpočtu DPH. Nemám příliš času, abych mohl eh, posl, popsat eh, korekční mechanismy. E, tady jsou prostě také e, u, vlastně už jen výsledky toho propočtu, jak by mohly vypadat e, číselně korekční mechanismy. Děkuji. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane komisaři. Teď má slovo pan Andreas Mavrojanis, náměstek ministra pro zahraniční věci z Kypru za trio předsednictví. Děkuji, pane předsedo, vážení účastníci konference, dámy a pánové. Je pro mě velikou ctí a potěšením zde moci vystoupit a na úvod bych zde chtěl vyjádřit poděkování jak dánskému předsednictví, tak Evropskému parlamentu a komisi Děkuji za zorganizování již druhé konference o MFF. Vyjednávání, která probíhají uprostřed obrovské krize, která má veliký dopad na eh, naši společnost, jsou eh, zásadní, protože jde o naši budoucnost. Celá diskuse by se měla opírat o to, eh, jak chceme přesně budovat Evropskou unii na základě spravedlnosti, eh, transparentnosti a hodnot a našich společných cílech. Neměli bychom se tady omezovat pouze eh, na čísla nebo ty základní pozice. Měli bychom mít nad rámec tohoto. Mělo by nám jít o růst konkurenceschopnost v celé Unii. Naše diskuse by se měla primárně zaměřovat na potřeby a ambice, neměla by to být debata pouze o číslech a procentech. Je třeba se dohodnout na mechanismech financování z evropského rozpočtu. To je zcela klíčové pro to, abychom dostali našim závazkům. Je třeba vyvážit různé zájmy a různé úvahy z hlediska ekonomické účinnosti, stability, efektivity, plus jsou tady správní kritéria jako snadný výběr prostředků, potom jsou tady politická kritéria a vazba na evropské politiky. V současné době stupeň finanční nezávislosti evropského rozpočtu je poměrně omezený a je tady veliká závislost na zdroje z jednotlivých členských států, což má potom dopad na přidanou hodnotu evropského rozpočtu, jak uvedla již dánská premiérka Hele Thorning Schmidt. Další kritika, která často zaznívá na adresu současného systému, je nedostatek viditelnosti a transparentnosti transparentnosti. Plus jsou tady různá, různé ústavní aspekty. Tady právě eh, byl připomenut článek smlouvy 311. Jde zejména o to, že v současné době nevíme, zda budeme moci pokračovat s tímto systémem příspěvku ze členských států na základě HND Totež platí pro statisticky vypočítaný příspěvek DPH, protože to jsou vlastně národní příspěvky a jsou takto eh, často vnímány. Já mám pocit, že v konečném důsledku ta otázka, kterou si musíme položit, není, jestli potřebujeme vlastní zdroje, ale jaké vlastní zdroje budou nejlepší, na jaké úrovni, eh, v rámci jakých modalit a tak dále. Kromě toho Jádro problému je otázka specifického závazku vybavit Unii prostředky, které budou odpovídat ambicím Unie. A zejména v těchto obtížných dobách, více než kdykoliv jindy, bychom měli mít ambice a očekávání vyšší a tím pádem příslušný evropský rozpočet, který vykompenzuje určité nedostatky národních rozpočtů. Ale je třeba pamatovat na to, že e, i z hospodářského finančního hlediska je často lepší dělat věci na evropské úrovni spíše než na úrovni národní, jak také uvedl předseda Evropské komise. Pokud jde o konkrétní návrhy komise, nový zdroj a HDP by tedy využíval i současné administrativní struktury a tím pádem by implementace byla snažší než u jiných možností. Byly by to značné eh, příjmy s poměrně nízkými náklady na zprávu a řízení a zároveň bychom mohli eh, občanům přesně říci, kam směřují jejich peníze. Na druhou stranu je třeba si ale uvědomit, že vlastní zdroj v podobě DPH bude mít stejný problém, jaký máme už v národních systémech, protože je regresivní. Kromě toho, tady bude poměrně větší zátěž na ty členské státy, kde probíhá více hospodářské činnosti a cestovního ruchu. A to může znamenat, že některé členské státy budou přispívat více nebo poměrně více než jiné. A to je také důležité vzhledem k současným socioekonomickým podmínkám a mohlo by to znamenat ještě větší ocizení občanů v některých zemích. Dalším zdrojem, který se tady navrhuje, je daň z finančních transakcí. E, I na poměrně nízké úrovni by mohla vygenerovat dost značné příjmy a přitom mechanismus výběru by nebyl až tak složitý. Z hlediska viditelnosti a efektivity by takováto daň byla určitě vítána většinou evropských občanů v současném politickém kontextu. Nicméně mnozí zase tvrdí, že by to snížilo konkurenceschopnost Evropy v porovnání s jinými regiony světa, které takovouto daň nemají. A tím pádem je to velice kontroverzní téma, zejména v zemích, které se spoléhají hodně na finanční sektor a téměř určitě by to vedlo ke sporům nebo k problémům s tím, kde budou potom podniky, kde budou mít svou základnu. Kromě toho na to bude mít také dopad hospodářský cyklus, takže ty příjmy nebudou až tak jisté. A zavedení této daně by také mohlo vést ke snížení objemu transakcí v Evropské unii, což by mohlo negativně ovlivnit konkurenceschopnost finančního sektoru EU a také úroveň aktivity, plus tedy samozřejmě příjem evropského rozpočtu z tohoto zdroje. Zároveň ale, než se definitivně rozhodneme, bychom měli přeskoumat specifické podmínky, eh, zejména eh, to, mm, ten faktor sídla, což je také eh, součástí návrhu komise. A také bychom se měli zaměřit na skutečné hospodářské a finanční dopady případné FTT. V každém případě se domnívám, že potřebujeme více zapracovat na tomto, zejména více vysvětlovat, více zjišťovat. A zavazuje to na to, co řekl komisař Levandovský. Měli bychom eh, se tím nechat inspirovat a dále o tom přemýšlet. Kromě toho Evropská komise také navrhuje změnit současný korekční mechanismus. Korekce se určitě vážou e, i na stránku výdajů a jsou často kontroverzním tématem ve vyjednáváních. Zavedení e, e, vlastně plošných sazeb nebo plošných položek by mohlo zlepšit transparentnost. Je ovšem možné říci, že neexistuje žádný dokonalý vlastní zdroj a každá z možností má pozitiva a negativa a to je třeba posuzovat jak z hospodářského, tak z politického hlediska. Členské státy se stále dívají různě na tuto věc z hlediska spravedlnosti a efektivity. Zejména tato kritéria hrají pro ně velikou úlohu. E, stabilita příjmů je také velice důležitá pro Evropskou komisi a Evropský parlament. Reformy by měly zlepšit viditelnost a pochopitelnost tohoto systému. Ovšem není jisté, jestli toto samotné vyřeší určité inherentní problémy eh, rozpočtu a problémy, které se váží i na stránku výdajovou evropského rozpočtu. Dovolte mi a omlouvám se, pane předsedo, za to, že jsem překročil těch přidělených sedm minut, ještě 20 sekund. Dovolte, abych uzavřel vystoupení pozitivně a řekl, že jsem přesvědčen o tom, že debata mezi všemi institucemi zastoupenými dnes přispěje k dosažení dohody o MFF do konce tohoto roku. Plně si uvědomujeme, že to znamená značný pokrok i na otázce vlastních zdrojů. Také víme, že musíme respektovat eh, náměty a myšlenky všech institucí. Zároveň ale je třeba hledat takové řešení, které bude určitě navrženo v kontextu utahování opasku, přesto umožní Unii růst a rozvíjet se a dosáhnout cílů Evropa 2020. A dnešní konference nabízí vynikající možnost pro plodnou diskusi a výměnu názorů mezi všemi zainteresovanými stranami. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Ano, téměř jste dodržel svých eh, sedm minut. Paní Eva Jan Hansen, která eh, předsedá příslušnému výboru v Evropském parlamentu, má slovo. Thank you very much. Děkuji, vážení kolegové, dámy a pánové. To je dost vzácné že máme příležitost diskutovat o tak zásadních otázkách, jako je reforma vlastních zdrojů Evropské unie. Já velmi vítám tuto diskusi, která dnes probíhá, i když to zrovna není lehké téma. Zejména to není lehké téma k řešení v době, kdy členské státy sami čelí velkým problémům v oblasti rozpočtu. Dnes, eh, pardon, tento týden v pondělí jsme v Kodani vedli diskusi o FTT a bylo zcela jasné na tomto parlamentním jednání, že existuje velmi mnoho různých názorů na to, jak vynakládat peníze, zejména v době krize. Proto je zásadně důležité, aby Unie se opírala o principy spravedlivého přístupu a transparentnosti chceli být opravdu ve prospěch evropských občanů. Tyto principy se musí eh, uplatňovat eh, nejenom eh, v rámci rozhodnutích Unie, ale také v konkrétních politikách a tudíž i v příjmové stránce rozpočtu EU. Já bych se chtěla vyjádřit k návrhům komise na straně příjmů v MFF přihlednutím k těmto principům. Komise tedy navrhuje dva nové vlastní zdroje. Já bych eh, nejdříve uvedla několik obecných poznámek těmto dvou novým vlastním zdrojům FTT a DPH. Tyto eh, zdroje musí být transparentní a spravedlivé, ale kromě toho musí mít i, splňovat i další kritéria. Za prvé, Eh, většinová pozice v radě je, že vybírání daní musí zůstat národní výsadou. Proto je na národních parlamentech, aby rozhodli, které daně budou vybírány. Za druhé mm, příjmy a sazby pro nové vlastní zdroje, eh, tak jak existují dnes, by tedy měly být pouze v rozhodnutí rady, která reprezentuje pozice národních parlamentů. Nebylo by reálné očekávat jiný přístup. A za třetí, Eh, příjmy eh, v rámci nových vlastních zdrojů musí také vést eh, k mm, zredukování příspěvků členských států opírajících se o hrubý národní produkt. A nyní dovolte ještě pár slov k novém DPH jakožto vlastnímu zdroji. Komise má za cíl zjednodušit výpočet tohoto vlastního zdroje opírající se o DPH na základě rovného přístupu k členským státům. To je důležité z hlediska těch dvou principů transparentnosti a rovného přístupu, o kterém jsem hovořila na začátku vystoupení. Důsledky pro různé členské státy a jejich platby ovšem nejsou úplně jasné. Bez této informace není možné posoudit, zda zdroj z DPH vede k rovnoměrnému rozložení zátěže mezi členskými státy. Já doufám, že komise poskytne informace co nejdříve. A nyní pár slov k, transakci, k daní z finančních transakcí. Návrh na FTT vyvolává dvě otázky, které je třeba probrat odděleně. Za prvé, měla by vůbec taková daň FTT v Evropě existovat? Tato otázka sama o sobě je velmi kontroverzní. A dále, jaké jsou důsledky e, zavedení evropské FTT? Jaké jsou důsledky pro růst a zaměstnanost? Já myslím, že potřebujeme mít důkladnou studii o tomto výpočtu ze strany komise, aby se ukázalo, jak to ovlivní HDP Evropy a nezaměstnanost. Tuto informaci potřebujeme, abychom opravdu mohli vést seriózní diskuse. Za druhé, Kdyby tady eh, byl potřeb, byla potřebná podpora pro FTT na evropské úrovni, eh, měly by tyto příjmy jít pouze do evropského rozpočtu nebo pouze do národních eh, rozpočtů. A tady samozřejmě máme pak důsledky, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Tady je potřeba, aby byla podpora ze všech členských států, ale také i v řadě zemí, které jsou pro FTT, Eh, tyto země ovšem zdůrazňují, že by výnos měl jít do národního rozpočtu, nikoli do rozpočtu EU. A nyní dovolte, abych se podívala na korekční mechanismy. Eh, především, vážení kolegové, vy asi víte z národní politiky, že podobné diskuse eh, se vedou, když se hovoří o přerozdělování rozpočtu mezi regiony. Kdo má platit více, kdo má platit méně, výpočty vždy vedou k dlouhým diskusím a k celé řadě kontroverzních eh, sporů. Eh, I v tom nejlepším ze všech možných světů bych byla ráda, kdyby neexistovaly žádné korekce evropského rozpočtu. Nicméně je jasné, že to není příliš reálné. Chtěla bych také zdůraznit, že současný systém korekcí není spravedlivý a není to udržitelné řešení. Přinejmenším členské státy, které mají podobné mm, hospodářské bohatství, ty by měly mít stejné zacházení nebo podobné zacházení. A proto si myslím, že se musíme eh, dostat do situace, kdy země, které mají největší výhody z korekčních mechanismů, pozmění své pozice a že najdeme lepší řešení. A konečně bych chtěla říci, že vždycky, když vedeme diskuse o evropském rozpočtu, vždy je požadavek na více peněz pro nové politiky. Vážení kolegové, co kdybychom raději začali hovořit o tom, jak ty peníze využíváme? co je výsledkem těch různých položek v rozpočtu. Víme o tom dost, víme, jak to mění způsob, jakým využíváme peníze. Možná, že něk- některé položky by bylo možné vynaložit efektivněji. A to je klíčová otázka do budoucna. Jak dosáhnout nových investic, lepšího růstu, zelenější Evropy a tak dále. Komisař zdůraznil hned na začátku, že eh, je třeba financovat tento eh, evropský rozpočet a my máme nyní najít způsob, jak to udělat. Děkuji. A poslední je paní Anne Jensen, spoluspravodajka Evropského parlamentu na téma vlastních eh, zdrojů. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za uspořádání této konference, která je velmi důležitá a je důležité vést tuto debatu o vlastních zdrojích. Evropský parlament vlastně do značné míry souhlasí s podmínkami, které zde vysvětlila paní Kerhansen. S tím, že nové vlastní zdroje by měly dodržovat národní fiskální suverenitu. A to si myslíme také. Národní parlamenty v Evropě rozhodují o daních a proto chceme hovořit právě s vámi. Za druhé, řekla, že se o tom má e, rozhodovat na radě. Ano, ale po vyslechnutí si i um, parlamentu. Samozřejmě to definitivní rozhodnutí padne na radě, to je pravda. A za druhé, paní Hansen zmínila, že nové vlastní zdroje by měly vést ke snížení národních příspěvků. A o to přesně jde i nám. Potom voláme již dlouho, aby se snížily příspěvky jednotlivých členských zemí tím, že bude mít Evropa nové vlastní zdroje. Takže to je právě proto, abychom měli jednodušší, transparentnější, pochopitelnější systém vlastních zdrojů. A opět eh, mohu říci, že zde parlament eh, souhlasí s tím, co uvedla paní Kier Hansen o spravedlnosti a transparentnosti, protože to jsou klíčová kritéria. My v parlamentu voláme potom, aby tedy abychom tedy mohli schválit nový finanční rámec pouze tehdy, pokud budou vlastní zdroje, nové vlastní zdroje. A tady máme určitou páku, protože my musíme také odsouhlasit MFF. A tudíž eh, jsme řekli, že potřebujeme jednodušší, transparentnější systém nových vlastních zdrojů. Jinak je tady riziko, že parlament neschválí MFF. A dovolte mi, abych vám připomněla, že celá diskuse o MFF a o vlastních zdrojích je velice delikátní, eh, kontroverzní otázkou i na radě. Na radě se dohadují Eh, všichni i na té nejvyšší úrovni, na úrovni hlav státu. A po, posledně, když jsme měli takovouto diskusi, tak ten, který tenkrát vedl diskusi, Tony Blair, řekl, že my se tady snad příště zabijeme. Takže to jenom ilustruje to, že to není uh, příliš hezký obrázek, takováto jednání. A my v parlamentu se pokusíme vytvořit nový, lepší svět, aby ty diskuse byly kvalitnější a aby se zaměřovaly také na výdaje a e, méně na to, e, jak se mi moje prostředky e, přesně vrátí, tak aby chom to nevnímali takto v takovéto přímočaře, přímočaré matematice, ale abychom vnímali přidanou hodnotu Evropské unie. Komise tady navrhuje FTT a DPH jako nové formy vlastních zdrojů a o tomto návrhu se nyní diskutuje také v Evropském parlamentu. E, máme tady také návrhy týkající se posílení vnitřního trhu, ale také nových zdrojů a já mám dojem, že je tady většina v parlamentu, která eh, je spokojená s těmito návrhy komise. Takže parlament a komise v tomto stojí bok po boku. V Evropském parlamentu diskutujeme o FTT na rozpočtovém výboru v současnosti a pokud se rada shodne na FTT, tak alespoň část z těchto příjmů by se měla stát novými vlastními zdroji EU a tím pádem by se snížily příspěvky členských států do evropského rozpočtu. A to je podle nás důležitý prvek. Takže, abych to zhrnula a jasně řekla, o co nám v parlamentu jde. Jde nám o jednoduchý systém vlastních zdrojů. Chceme systém, kde nebudou žádné výjimky, slevy, ne těch 42 eh, výjimek, které máme v současné době jak na příjmové, tak na výdajové stránce. Nechceme vyšší eh, čisté daně. Chceme eh, jiným způsobem přistupovat ke vlastním zdrojům. Chceme se více zaměřovat na kvalitu výdajové stránky. To je také k diskusi. Neměli bychom mít eh, v evropském rozpočtu výdaje jenom proto, že z toho těží určité země, které jsou čistými pláci. Měly by tam být výdaje proto, že jsou nutné pro evropskou ekonomiku, pro vnitřní trh a z hlediska koherentnosti tohoto celku v očích evropských občanů. Ano, chceme snížit vaše národní příspěvky. To je vlastně to hlavní poselství Evropského parlamentu v této věci, takže doufám, že to můžete vzít na vědomí. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Takže eh, teď máte možnost vy vystoupit pro ty z vás, kteří si chtějí vzít slovo, prosím, přihlašte se. Jako první vystoupí předseda eh, finančního výboru portugalského parlamentu, prosím. Já to odškarš. Bom dia a todos, caros, caros colegas. Gostaria de saudar eh, a presidência. Ano, dobrý den. Vážení kolegové, nejprve bych chtěl poděkovat předsednictví Evropské rady, Evropskému parlamentu za tuto iniciativu, která nám umožnila skutečně se zabývat otázkou eh, toho období 2014 až 2020 v rámci víceletého finančního rámce. Také velice děkujeme za to, že zde tedy vznikla příležitost i pro národní parlamenty, aby se zúčastnili. Skutečně je zde situace zase poněkud odlišná od situace, která zde byla v říjnu loňského roku, když jsme se setkali poprvé. Máme tedy mnohem stabilnější před sebou vyhlídky, pokročili jsme dále v rámci práce na rozpočtu EU, který má být skutečně vybudován tak, aby mohl více odrážet duch solidarity v Evropě, která usiluje o vyšší konkurenceschopnost. Musíme se na to dívat z hlediska evropské odpovědi, evropské reakce, evropské reakce na krizi, která se nedotýká jednoho konkrétního státu, ale která má skutečně všeobecný dopad. A že tedy skutečně je to velmi důležité pro eurozónu, ale má to samozřejmě různou intenzitu podle zemí, kterých se tato krize dotýká. Co je však zásadní, je to, že evropský rozpočet jakožto rozpočet ve prospěch investicí, napomáhá solidaritě, konkurenceschopnosti a také umožňuje podporovat vyvážený rozvoj v rámci evropského prostoru. A když hovoříme o evropském rámci, myslím si, že nové vlastní zdroje by měly posilovat eh, ideu větší spravedlnosti, pokud jde o rozdělování eh, financování evropského projektu pro to období, tedy 2014-2020. Teď pokud jde tedy o FTT, myslím si, že tato daň odpovídá určitému požadavku konsenzu, který vznikl, pokud jde o užitečnost takovéhoto daňového mechanismu, abychom skutečně zajistili financování rozpočtu EU z vlastních zdrojů z velké části, ale má to také dopad na občany EU, abychom reagovali na finanční krizi, která skutečně měla globální ráz abychom tedy poskytli vyváženou odpověď, abychom ukázali, že ten systém bude vyvážený na úrovni financování evropského rozpočtu, což samozřejmě také umožní snížit příspěvek z národních rozpočtů. právě na základě tedy PNB. Myslím si, že skutečně HMP je zde velmi důležitou složkou a pokud je o Portugalsko, nám se podařilo eh, zahájit konsolidační opatření v rámci našeho národního rozpočtu a také tedy se pokusit skutečně nastartovat nový růst a vytvořit nové pracovní příležitosti v Evropě. Ludek Sevcik, čer... Pan Luděk Sevcik, předseda Evropského výboru v Senátu České republiky. Eh, děkuji za slovo. Eh, vážené dámy a pánové, Eh, dovolte mi nejdříve malou vzpomínku když jsme se připravovali na naše předsednictví v první polovině roku two thousand and nine tak jsme všichni počítali s tím že právě v tom prvním pololetí two thousand and nine proběhne revize ta střednědobá revize současné, současné perspektivy finanční a bylo pro nás velkým překvapením, že tato revize proběhla až o dva roky později. Eh, prosím, vážený pane komisaři, neberte to jako výtku, ale berte to jako varování a musím říct, že probíhající současná diskuze eh, svědčí o to, že jste se eh, z toho poučili a že skutečně jak v souvislosti s předsednictvím, s radou, tak v souvislosti komisí, parlamentem diskuze začala dostatečně brzo. Eh, teď tedy k, vlastní, k vlastnímu tématu. Já reprezentuji eh, Senát, Horní komoru České republiky. Eh, musím říct, že my se velice přikláníme k tomu, Eh, aby byly odstraněny všechny možné opravné mechanismy, slevy a rabaty. Velmi mě těší názor zástupce Evropského parlamentu, že nebudete žádat navyšování rozpočtu, což si myslím, že v současné krizi, kdy všechny, eh, všichni eh, se snaží šetřit co nejvíce, je rozumné, je logické, že politika se velice dobře dělá s plným měšcem a rozdávat voličům. To je pro nás, pro všechny jistě velmi populární a příjemné, ale pravá politika je dělat třeba třeba tak, aby tam byla co nejvyšší přidaná hodnota. Myslím, že i vlastní zdroje a nepochybně by měla evropská unie mít vlastní zdroje by tyto vlastní zdroje měly být právě navázány na eh, přidanou hodnotu. prohloubíme li vnitřní trh eh, bude docházet k většímu počtu operací nejenom bankovních ale i jiných poroste hrubý národní důchod a eh, z toho pak je samozřejmě rozumné odvádět, odvádět patřičné stejné procento pro členské státy Obecně tedy lze říci, že s tím návrhem souhlasíme a velice bychom rádi, kdyby byly prováděny další analýzy a můžeme eh, potom dojít k nějakému korektivu, kdy budeme schopni eh, návrh komise odsouhlasit. Eh, děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. A teď má slovo paní Cheres, která zastupuje Evropský parlament. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla říci, že je zásadní něco říci k této oblasti vlastních zdrojů, protože v tomto krizovém okamžiku návrh komise nás vyzývá k tomu, abychom se vrátili v podstatě k tomu, co inspirovalo otce zakladatele protože tehdy rozpočet skutečně měl být založen na vlastních zdrojích a ty grafy, které jste nám ukazoval, to jasně prokazují. V tomto duchu, včetně tedy toho, že přihlížíme k novému rozměru, který je obsažen ve smlouvě, pokud jde o definici vlastních zdrojů, si myslím, že návrh komise je nesmírně vyvážený je vyvážený, protože definovat vlastní zdroje, definovat daňovou složku v každé ekonomice musí splňovat tři cíle. Za prvé eh, vyčlenit zdroje, abychom umožnili financování veřejné zprávy, veřejného působení. Dále je to i forma přerozdělování mezi občany a daňovými poplatníky ale jde také o to, abychom vyvolali určité chování hospodářských subjektů a ta rovnováha, kterou nacházíme v tom návrhu, skutečně až tedy na pár zřejmě ještě zbývajících ověření odpovídá této trojí funkci. Myslím si, že musíme přemýšlet o zdanění finančních transakcí v tom rovnovážném stavu se ukazuje, že by na tom skutečně mělo tedy být založeno to rozdělení na tři díly, ale myslíme si, že skutečně by se to mělo učinit na úrovni celé Unie, protože jinak zde vznikne určitá nevyvážená situace. Pokud by to skutečně mělo jít jenom jako příspěvek pro členské státy, pak bychom na tom ztratili opravdu mnoho protože by se v podstatě zde mohlo jednat o DPH 21. století, protože až do posud tyto formy činnosti zdaněny nebyly. A ještě poslední věc, týká se to myšlenky vlastně toho zdanění finančních transakcí ve vyvážené podobě spolu s DPH nám skutečně přinese spravedlivý příspěvek z hlediska evropských občanů, což mi připadá jako zásadní otázka, protože v tom členské státy najdou svůj záznam tím, že tam budou mít třetinu zdrojů zajištěnu a že se tím také podaří snížit jejich národní příspěvky. Děkuji mnohokrát. Teď si vyslechneme pana Emona, který zastupuje francouzský senát. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, bude Evropa nadále se projevovat jako bezvýznamná složka na celosvětové úrovni s rozpočtem, který představuje pouze 1% hrubého produktu vznikajícího v jednotlivých národních státech budeme skutečně jenom takovým souborem eh, přispěvatelů a budeme uvažovat pouze na základě diskutabilní teorie spravedlivého, spravedlivé návratnosti a budeme neustále uvažovat v intencích rabatu. Evropa musí pochopit, že i když tedy státy mají své vlastní dluhy, um, musí tedy se naopak snažit aby Evropa, která v současné době tedy není zadlužená, musí na své úrovni provádět politiku pro oživení a růst. Odpovědi na tyto otázky nám umožní posoudit schopnost Evropy znovu tedy promyslet svůj projekt a pokročit ku předu. Vlastní zdroje jsou skutečně tedy jádrem těchto tří problematik. Zdvojnásobit rozpočet do roku 2020, aby tedy skutečně představoval 2 HND odlehčit tedy příspěvkům národních států, které potom budou moci tyto prostředky věnovat snižování svých vlastních dluhů. Na pomoci Evropě k tomu, aby si do určité míry vypůjčovala prostředky a měla tedy rozšířený rozpočet, to jsou všechno cíle, kterých můžeme dosáhnout pouze tehdy, kdy vlastní zdroje, které dnes představují 14 rozpočtu, dosáhnou hranice 60 v tom roce 2020 to předpokládá, že se přijmou nabídky, které zde učinila komise, aby zde skutečně vznikl vlastní zdroj v rámci DPH a daň eh, z finančních transakcí, což skutečně může ještě přispět tedy k nějakým dalším úpravám. Ale je třeba také zvažovat možnost vzniku dalších vlastních zdrojů, které by se připojily k těm dvěma prvním a případně tedy by mohly nahradit i některý z těch navrhovaných směrů mezi sebou. Například alkohol, tabák mohou být více zdaněny. Pak je tady otázka například dražebního prodeje, pokud jde o mm, i prodej eh, povolenek při emisích CO2, což by přineslo asi 20 miliard euro. Také můžeme uvažovat o zdanění v oblasti energetiky, v oblasti online her, v oblasti telekomunikačních spojení, v oblasti internetu nebo obchodování se zbraněmi. Já si velmi dobře uvědomuji, že mé návrhy jsou nesmírně žádostivé ve vztahu k tomu, jak to vnímají současné vlády. Nicméně je třeba, aby zdroje evropské byly více evropské to se stává skutečně tedy kategorickým imperativem. A ti, kdo si myslí, že tato politika zasahuje do svrchovanosti státu, bych odpověděl, že v době globalizace je skutečně nutné, abychom byli více evropští a že za těchto podmínek můžeme také zachovat svou svrchovanost. Merci. Ano, děkuji. A teď tedy eh, zástupce za italskou poslaneckou sněmovnu. Ano, děkuji, vážený pane předsedo. Já bych se chtěl vrátit k určitým otázkám, které jsem měl příležitost předložit již na první konferenci v říjnu. Vyslechl jsem si našeho francouzského kolegu a myslím si, že určitě se nemáme vracet k zásadě, že pokud chceme více Evropy, potřebujeme solidnější rozpočet. To si myslím, že je skutečná jednoznačná realita. Potřebujeme tedy opravdu solidnější základy v této oblasti, abychom dosáhli větší míry evropské integrace. To nikdo nepopírá. Musíme samozřejmě zde tedy předcházet jakýmkoliv rozporům mezi tím, co tedy si přejeme a čeho skutečně dosahujeme. Musíme být konzistentní. A proto je důležité, abychom skutečně měli určité vlastní zdroje. A tady se vracím k tomu, co říkal pan komisař Levandovský. Souhlasíme s jednotlivými možnostmi, které zde byly navrženy a zároveň si uvědomujeme, že je třeba některé věci přizpůsobovat, zejména pokud jde o daň z finančních transakcí je skutečně třeba vyhnout se tomu, aby se tyto věci přenášely mimo rámec Unie. A pokud jde o DPH, myslím si, že i zde je třeba sklidnit některé obavy na základě určitých korekčních opatření, aby zde skutečně nebyl ten dopad odlišný podle toho, o jaký členský stát se jedná. Já bych chtěl připomenout, že při stejném rozpočtu bychom měli mít k dispozici další tedy zdroje, pokud se skutečně budeme schopni projevit v tomto ohledu dostatečně odvážně. Pokud tedy skutečně zohledníme tu otázku daně například týkající se emisí CO2, jak o tom hovořil francouzský kolega, to si myslím, že je tedy myšlenka, které bychom se neměli vzdávat. A pak máme ještě určitý manevrovací prostor mezi vlastními zdroji v rámci právě víceletého finančního rámce. Zde bychom se měli podívat na to, jaké možnosti ještě zbývají jaký je zde nevyužitý potenciál. To by se dalo spojit ještě s dalšími aspekty, abychom skutečně dospěli k výrazné přidatné hodnotě, například i v oblasti infrastruktur, vývoje, výzkumu a tak dále. Tyto nové zdroje by nám skutečně měly pomoci dospět k tomu, abychom skutečně vytvořili z Evropy místo excelence právě v oblasti vysokoškolského studia, výzkumných programů a tak dále, aby skutečně eh, občané mohli vnímat tuto přidanou hodnotu Evropy. To je perspektiva, do které bychom se měli snažit skutečně tedy vtělit naše hlavní úsilí musíme v podstatě skutečně projevit asi větší odvahu, domnívám se. Ano, děkuji. A pan Anderson, člen Riksdagen ze Švédska. Tack, herr ordförande. Ja, den svenska eh, hållningen är väl allmänt känd. Vi vill alltså inte flytta eh. Děkuji, pane předsedo. Naše pozice je všeobecně dobře známa. My určitě nechceme nic měnit na tom, kdo má rozhodovat o zdanění. To by se nemělo dít na evropské úrovni. Nechceme otevírat tato vrátka. Uh, Víme, že se tady ta vrátka trochu otevírají, ale nechceme je otevřít úplně právě z tohoto důvodu, protože se bojíme, že to vytvoří situaci, která je podle nás nežádoucí. E, pokud jde o FTT, často slycháme jeden argument, a to ten, že na jedné straně je to daň, e, která tady má určité dopady jako daň, dopady na činnost, na finančních trzích a někteří zase říkají, že to je právě dobře, ale měli bychom si promyslet, jestli potom ten kapitál neunikne, protože jsou tady jasná rizika, dobře známá rizika. Možná se tyto finanční aktivity e, svou podstatou změní, přesunou a je třeba na to pohlížet v globálním měřítku. ale samozřejmě je to možný legitimní stroj financování. Podle výpočtu Evropské komise se zdá, že jsou tady určité negativní dopady, nebo mohly by být určité negativní dopady, je pokud jde o HDP a v tomto případě tento návrh podle nás není úplně vyvážený. Takže musím říct, že toto nám dělá starosti. Evropa nyní potřebuje větší růst, více konkurenceschopnosti. A proto bych na vás chtěl apelovat, abyste se zaměřili právě na tuto stránku věci. Návrh, který je před námi, podle nás bohužel není v souladu s těmito principy. Děkuji vám. Ano, děkuji mnohokrát. A teď má slovo paní Podimata, která je eh, zastup, zastup, zástupkyně Evropského parlamentu. Thank you very much, uh, eh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Mm, toto první jednání, tento první panel o vlastních zdrojích je na nejvíc důležitý, poněvadž přímo souvisí s naší vizí Evropy. Zdá se, že i naše vize Evropy v této době těžké krize není jednotná. V některých případech je podle mě až příliš ovlivněná národními krátkodobými zájmy. Požádal jsem si o slovo zejména proto, že jsem v Evropském parlamentu pravodajkou návrhu zprávy o společném rámci pro tuto daň z finančních transakcí. A při této příležitosti bych chtěla vyjasnit jednu věc. Návrh, o kterém se v současné době jedná, je přesně to, co říká jeho název. Jde o společný rámec za účelem koordinace různých forem a možností daně finančních transakcí, které, což je něco, co už existuje v některých členských státech, v devíti nebo v deseti členských státech. Takže to je důležité, jde o koordinaci různých forem této daně. Přičemž je třeba se poučit z minulosti, kdy jsme měli některé méně úspěšné pokusy, například eh, ve Švédsku. A při této příležitosti bych chtěla připomenout, že abychom k tomu přistupovali seriózně, pokud říkáme, že se chceme poučit z krize, poučit z minulosti, Máme tady v současné době stále krizi, která se proměnila v krizi veřejných financí. Abychom se opravdu poučili, je třeba něco korigovat, nikoli eh, před něčím schovávat. Komisař Levandovský tady vynikajícím způsobem prezentoval technické aspekty návrhu komise. Jak možná víte, do značné míry Evropský parlament podpořil základní myšlenky návrhu komise a bude pracovat na tom, aby byl současný návrh ještě účinnější. Zároveň ale vím, a všichni víme, že probíhají velmi náročné diskuse v některých členských státech. Jsou členské státy, které buď jsou velice proti tomuto návrhu, anebo alespoň mají značné výhrady. A já doufám, že díky této konferenci lépe porozumíme stanoviskům těch druhých. A podle mě jsou tady určité předpoklady pro to, aby z této naší konference vzešly konkrétní výsledky a vůbec v obecné rovině, aby se úspěšně vyřešila tak konfliktní věc, jako je daň z finančních transakcí. Ta první podmínka, ten první předpoklad je ten, že my všichni se musíme pokusit o to, aby se diskutovalo na základě konkrétních návrhů a konkrétních argumentů. A musím zdůraznit, že komise předložila velice detailní hodnocení dopadů, kde je ošetřen opravdu každý aspekt, veškeré dopady případné implementace této daně. A na druhé straně jsou tam různé argumenty i námitky, které občas slýcháme třeba, že to bude mít negativní dopad na růst, třeba, že eh, vlastně těch transakcí ubyde, ale ve skutečnosti my jsme k tomu neviděli nikdy žádné konkrétní podklady, konkrétní ilustraci těchto argumentů. Já skončím za půl minutu, pane předsedo. To je prostě klíčový bod této diskuse o finanční eh, transakční dani. Takže to je první věc. Diskutujme prosím na základě konkrétních prvků a argumentů a pokusme se vyvarovat se stereotypů a propagandě. A úplně poslední připomínka, pane předsedo. Jak řekl předseda Schulz i včera, já si myslím, že i my, evropští poslanci a vy jako národní poslanci, jsme spojenci. Víte, že v předchozím období Několik různých vlád Evropské unie se zaměřovalo až příliš na to, aby si znovu získalo důvěru trhu pro překonání krize. A já myslím, že my bychom se měli zaměřit spíše na získání důvěry občanů. A aby se nám to podařilo, musíme se snažit být konzistentní a koherentní. A říkáme-li, že chceme i nadále finanční sektor v Evropě, že chceme, aby se zaměřoval na to, o co můj zejména jde, aby ufinancoval i reálnou ekonomiku, tak v tom případě je třeba být opravdu konzistentní a koherentní a by se nám podařilo toto převtělit v konkrétní uh, kroky. Děkuji vám. Thank you very much, Mrs. Děkuji mnohokrát, paní Podimata. A teď pan Klas Dajkop, který zastupuje nizozemský parlament. Děkuji. Já jsem z Nizozemska a proto asi eh, nepřekvapí, že volám po skromnosti v eh, rozpočtu EU. Aby nebylo žádné nedorozumění, my nám leží na srdci EU eh, e a chceme platit svůj podíl Ovšem eh, to je pochopitelné, že budeme platit více, než dostaneme. To samo o sobě není problém. Chceme, aby opravdu se vycházelo v platbách z příjmů a bohatství dané země. My se domníváme, že nyní eh, je ovšem ta situace eh, jiná. Existuje tady řada rabatů či korekcí. Hovořím ne jménem ministra financí Nizozemska, hovořím jménem lidu Nizozemska a musíme říci, že každé euro, které vynaložíme, eh, je vytvořeno tvrdou prací Evropanů. A eh, je dobré samozřejmě přispívat na pozitivní věci, která přináší EU a které jsou užitečné pro občany. Tomu také říkáme demokracie. V době, kdy nejen eh, země, ale kdy každá domácnost Eh, musí dělat velké škrty, kdy prožíváme těžké doby. Nemá smysl žádat, aby se platilo více, a to ani nepřímo prostřednictvím nových druhů vlastních zdrojů. Takže tady vlastně eh, platí za všechno všichni Evropané, konkrétní Evropané za to platí. A rozhodně nové eh, daňové příjmy to není cesta, kterou bychom měli. To je pouze kosmetická úprava, která zakrývá to, že se nepouštíme cestou do rozpočtové skromnosti. Děkuji. Děkuji. Pan Carlos Costanedes z Portugalska z Národního schromáždění. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych eh, především poděkoval za zorganizování této konference. Jsem velmi rád, že jsme se Eh, ocitli tady v tomto zasedacím sále, ve kterém jsem strávil několik let. Je to velice důležitá diskuse nastolit větší spravedlnost, větší rovnost eh, mezi členskými státy, navrhnout nové zdroje financování díky novým vlastním zdrojům. Já musím říct, že jsem kritický eh, k tomu konkrétnímu nástroji, kterým je rabat či korekce. Ale vlaďme se k rozpočtovým otázkám. Já jsem trošku zmaten, když konstatuji, že jsme se tady sešli evropští eh, poslanci, poslanci z národních parlamentů, zástupci rady, komise a to ne proto, abychom diskutovali o deseti či pěti procentech, dokonce ani ne o třech procentech. Diskutujeme o jednom jediném procentu, které již desetiletí se nemění. A ještě zvláštnější je, že Nediskutujeme o možném posílení toho maličkého jednoho procenta. Naopak hovoříme o tom, jak ho ještě dále snížit. To, co tady předkládá Evropský parlament a Evropská komise, to získává velký aplaus. To je určitý paradox. My jsme vlastně z Evropského hospodářského společenství se přeměnili na Unii. Řada eh, aktérů požaduje více Evropy, ale druhou Eh, stranou se chce dávat méně peněz do rozpočtu, chce se snižovat dále existující rozpočet. A to právě v okamžiku, kdy chceme více růstu a více pracovních míst, kdy chceme více investic. A dokonce i návrhy komise jdou eh, směrem snižování eh, investic. To tedy znamená, že vlastně platíme příliš mnoho za to, co dostáváme. Já jsem popravdě řečeno nikdy takové účetnictví nevedl, kolik dám, kolik dostanu. E, to je samozřejmě jedna z velkých výzev EU, aby se postupně rozpočet posiloval, aby se postupně posilovaly vlastní zdroje, aby se postupně posilovala celá Evropská unie. Tím nedokážeme větší důvěryhodnost pro EU. Děkuji. Cornelia Michalke. Paní Cornelia Michalke z Rakouska. Vážení kolegové a kolegové, děkuji srdečně za příležitost vystoupit zde na plénu a ráda bych tady navázala na to, co říkal náš nizozemský kolega, který nás upozornil na to, že občané našich států jsou právě ti, kteří zajistí eh, prostředky, které máme k dispozici. Jsou to eh, daňoví poplatníci a my všichni k ním máme určitý závazek. Já doufám, že ty velké myšlenky, které tady můžeme dnes přednést, i myšlenky národních parlamentů, Eh, nezapadnou, nebudou vnímány jako fraška. Já jsem trošku dostala ten pocit eh, po tom, co tady říkal předseda Schulz, o tom, že vlastně už jsou tady ty názory tak trochu zabetonovány, už se nedají změnit, ale já doufám, že přesto eh, tady můžeme dospět k nějakému řešení. U nás v Rakousku se také šetří a myslím, že nepotřebujeme vždycky jen dodatečné příjmy, ale že se můžeme zaměřit i na jiné stránky, abychom tady dosáhli větší efektivity. Úspory jsou v současné době v jednotlivých členských státech eh, tématem číslo jedna, například i v, Rakousku. Eh, I naši občané budou si muset utahovat opasky, budou to muset akceptovat a budou také samozřejmě očekávat, že i na evropské úrovni bude přeskoumána kvalita výdajové stránky, do jaké míry jsou smysluplné tyto výdaje, kde se dá případně ušetřit jaké jsou skutečné úkoly Evropy, co by se nakonec dalo řešit lépe na národní úrovni, do jaké míry chce být Evropa federální a co by nás to všechny stálo. Bez ohledu na to, Rakousko může velice souhlasit s návrhem komise o e, finanční dani a je lépe to uplatnit co nejdříve. Pokud jde o nový zdroj v podobě DPH, tak tady naopak Rakousko nevidí žádnou přidanou hodnotu a čili um, to je podle nás něco, co je nežádoucí a nebudeme to podporovat. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Miguel Portáš člen Evropského parlamentu za Portugalsko, prosím. No, eh, Pane předsedo, u nás doma se říká, že je lepší udělat věci pozdě, než vůbec ne. Zavést daň z finančních transakcí přichází do Evropy s několika desítkami let spoždění. A proto dnes, i když přišla tato možnost pozdě, nesmíme ji promarnit, musíme jí věnovat veškerou pozornost. První výhoda tohoto návrhu komise je, že umožňuje zdanit velmi širokou paletu produktů. A to si myslím, že je velmi zásadní pozitivní aspekt ale chtěl bych vám teď také vyjádřit několik kritických bodů. Za prvé, pokud jde o způsob výběru této daně, tady vlastně se to týká všech papírů, které jsou předmětem tedy transakcí v Evropě, ale nemají evropský původ což samozřejmě ponechává možnost otevřená vrátka pro eh, různé daňové manipulace, pro daňové podvody. A myslíme si, že zde skutečně by bylo třeba eh, zhodnotit ty produkty, které jsou nejvíce jaksi dostupné a také penalizovat ty, které naopak jsou příliš složité. Tím pádem by se nám skutečně podařilo eh, nějakým způsobem postihnout čistě spekulativní Eh, operace. A bohužel tedy zatím ten mechanismus takto nevypadá. Je to návrh, který v tomto ohledu neumožňuje vyřešit problém proti spekulacím. Za třetí bych se chtěl obrátit na všechny, kdo říkají, že daň z finančních transakcí bude mít za následek že tyto transakce se již nebudou odehrávat na našem území, že změní tedy zeměpisné stanoviště. Musíme si uvědomit, že v Londýně je třeba zdanění pětkrát vyšší, než je návrh Evropské komise a přesto eh, by se zatím nedalo říci, že by londýnská city eh, se stala místem, kde se už tyto transakce neodehrávají. Zdanění finančních transakcí by podle mne eh, mělo přispět eh, k rozšíření investiční složky rozpočtu EU. Zatím ovšem má podle toho, co zde zaznělo, především snižovat národní příspěvky a tudíž eh, neumožní v podstatě navýšit schopnosti, kapacitu Evropy přispívat k financování růstu počtu pracovních příležitostí. A já bych chtěl uzavřít ještě jedním přáním a to, že doufám, že jsem možná ten text si nepřečetl dostatečně dobře. Pan Malvedes z Kypru. Thank you. There is no question that the Děkuji. Není pochyb o tom, že zdanění v Evropě musí být zreformováno a je třeba vyvinout systém, který bude spravedlivější, účinnější a že to bude systém, který bude v praxi fungovat. Současný systém takový není. Tedy není účinný, ale má nějaký efekt a nějak funguje. Pokud bychom se měli přesunout k jinému systému, je třeba zvážit, některé velmi důležité aspekty. Například v Evropě máme některé malé členské země, které určitě čelí mnoha znevýhodněním oproti větším zemím. A tyto malé země si vyvinuly určité nástroje, jako právě systémy zdanění, tak aby vyvážily tyto určité handicapy, aby přežili v evropské ekonomice. Pokud uvalíme tuto daň z finančních transakcí na všechny, tak to v podstatě může úplně umrtvit ekonomickou činnost v těchto zemích a mělo by to značné negativní dopady na ekonomiky těchto zemí. My chápeme, že možná je takováto daň nutná, nicméně myslím si, že implementace by měla být velmi opatrná a také postupná. Jakákoliv změna v ekonomice takovéhoto rázu by neměla být implementována okamžitě, nicméně určitě by ten efekt byl lepší, pokud bude implementace postupná. Druhá důležitá věc. Samozřejmě existují různé formy zdanění za účelem financování evropského rozpočtu. Jak uvedl již náš kolega z francouzského parlamentu, existují i jiné druhy daní. Čiliž myslím, že chceme-li reformovat celoevropský systém zdanění, měli bychom postupovat obezřetně a v určitém časovém období postupně a neunáhlit se a zaměřit se pouze na jeden typ daně. Ale chci tady tady zdůraznit tu tematiku malých zemí. Tu je třeba vzít v potaz velice vážně, protože to by mohlo jinak uškodit těmto zemím a mohlo by to vést k hospodářské katastrofě. Děkuji. Děkuji, pane Mavridisi. Zástupce Evropského parlamentu za stranu zelených. Děkuji. Já bych tady chtěla velice přivítat návrh komisaře Levandovského Myslím, že nás totiž posune ku předu a já bych to chtěla podložit několika argumenty. Za prvé, je to návrh, který je věrný smlouvě. Ve všech evropských smlouvách se vždycky hovořil a hovoří o existenci vlastních zdrojů. Takže teď konečně bychom to měli uvést do praxe. To znamená, nejsme proti tomu, na čem jsme se dohodli dříve, to nechceme postavit na hlavu. Jde o to, že chceme být věrní smlouvě. Za druhé, tady se nezaměřujeme proti kompetencím e, národních států a národních parlamentů. Právě naopak, tento návrh se opírá o to, že národní parlamenty a rada se musí s tím návrhem stotožnit a uvést ho do praxe. Za třetí, a to je také další pozitivum, tento návrh je pro regulaci finančních trhů. Jiné trhy, jiné druhé, druhy podnikání přece zdaňujeme, protože se domníváme, že dobrá regulace trhů bude dobrým příspěvkem eh, k civilizaci v politice. Takže to je další argument pro, pro zavedení této daně. Slýcháme, že by to mohlo být proti konkurenceschopnosti zavedení této daně, ale můj protiargument je, že eh, vlastně už teď na tom nejsme příliš dobře, pokud jde o konkurenceschopnost i v jiných oblastech. Ale když si vezmete, že banky, které jsou vlastně některé ve velmi dobré finanční situaci, a je třeba, aby se také nějakým způsobem účastnili na společenském eh, blahu. To je přece otázka spravedlnosti. A měly by to být členské státy, které zavedou tuto daň. Proč? Protože budou mít z jedné třetiny eh, více vlastních příjmů a budou o 50 eh, méně muset platit do evropského rozpočtu v podobě přímých příspěvků. Takže to je Eh, velice důležité. Kromě toho tady máme další společné zájmy, abychom tady vytvářeli nové prorůstové impulzy a na to potřebujeme dodatečné prostředky. A proto si myslím, že to je vysloveně pozitivní návrh, který máme před sebou a proto bych ho chtěla plně podpořit. Děkuji. Like pass... Děkuji. Slova, slovo má Martin eh, Sikr, který je členem účetního dvora a má stručně prezentovat návrh stanoviska ke vnitřním zdrojům. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení zástupci TRIA předsednictví, vážený pane komisaři, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení poslanci národních parlamentů, zástupci dalších institucí. Jak už bylo řečeno, Účetní dvůr se účastní této debaty. A možná by měl hovořit spíše na konec debaty, protože my podle smlouvy se máme vyjádřit k této stránce rozpočtu a my na této zprávě pracujeme. Už bude příští týden zveřejněna na našich webových stránkách ve všech jazycích. A dovolte mi, abych vám tady eh, některé aspekty objasnil. Účetní dvůr má k tomuto návrhu čtyři klíčové poznámky. Za prvé, eh, ten nový zdroj v podobě DPH. V minulosti účetní dvůr kritizoval tento zdroj DPH v té původní podobě. A poněvadž ta podoba se bude měnit, to můžeme vnímat jako nápravu těchto nedostatků. Za druhé, nová finanční daň. Účetní dvůr bere v potaz, že zavedení FTT může přinést více pro členské státy, může vlastně více přispět k rozpočtové konsolidaci členských států. To, aby část byla vlastním zdrojem, eh, znamená, že asi by měly tuto daň zavést všechny členské státy. A my jako účetní dvůr nemůžeme komentovat to, jestli je to žádoucí nebo dokonce pravděpodobné, ale příspěvek založený na hrubém národním důchodu, který byl využíván do posud, byl zároveň dost stabilní a předvídatelný. Naopak, vlastní zdroj v podobě FTT bude velice úzce zaměřený a bude se týkat aktivity, která je předmětem velikých variací a volatility. A to by mohlo mít dopad na stabilitu tohoto zdroje financování. Dále, pokud jde o eh, rabaty eh, na rabat, na rabat. Tady naše kritika se částečně řeší v novém návrhu. Nový korekční mechanismus je sice jednodušší, ale pořád ještě není stoprocentně transparentní. Je tady nedostatek kritérií pro zjištění uh, nadměrného schodku a dále náklady na výběr vlastních zdrojů. Tady návrh na snížení um, je tedy z 25 na 10 na úrovni členských států, ale není úplně jasné, jestli se to nějak váže na uh, korekce, ale možná to, že si členské státy ponechají určitou část těchto příjmů, by je mohlo motivovat k tomu, aby eh, měli větší auditní činnost eh, právě na položky vlastních zdrojů. Děkuji vám za pozornost. Thank you very much. Děkuju. A pan Petras, místo předseda eh, výboru eh, pro evropské záležitosti Sejmu Litvy. Kolegos, poněs... Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, dámy a pánové. Chtěl bych poděkovat za pozvání eh, k účasti na tyto diskuse a doufám, že všechny myšlenky, které tady dnes zazní a všechny názory, které jsou vyjádřeny jménem národních parlamentů či národních vlád, budou vyslechnuty těmi, kdo eh, rozhodují. A doufáme, že dojde brzy k rozhodnutí. Souhlasíme s tím, že je třeba dodržet smlouvu, smlouvy ovšem nikoli pouze na straně příjmů, ale také na straně výdajů. A to je univerzální princip, který musíme stále připomínat. A také proto jsme tady. Musíme mít jistotu, že se budou tyto principy uplatňovat. E, základ nových vlastních zdrojů je předmětem velmi důležitého rozhodnutí. A Mělo by to pro nás být prioritou. Musíme se také na to dobře eh, připravit, provést analýzy dopadu takového rozhodnutí. Eh, je zhruba 11 je eh, u otázky DPH. To je vlastně disproporční podíl nákladu na výběr vzhledem k tomu, kolik je eh, celkově vybráno. druhou věcí je, že eh, Daň DPH není plně harmonizována. Některé státy zvýšily DPH, mm, sazbu tedy DPH, ale dále je tady otázka celkového základu, na který se uplatňuje DPH. Tady je eh, návrh komise, jak zlepšit harmonizaci. Očekáváme, že komise také provede analýzu dopadu o tom, jak by to ovlivnilo spotřebitele. Pokud je o korekce, zdá se, že to není eh, výjimka, ale spíše pravidla. Pravidlo v Evropské unii eh, má, měli bychom asi snížit ten celkový počet ze 14 snad na poloviny. Naší ambicí by mělo být eh, opravdu pokročit výrazně tímto směrem a nepodporovat tuto tendenci, která by neměla být tolerována. A chci říci, že tak někteří si myslí, že nové daně zachrání Evropskou unii. Evropskou unii by mělo zachránit udržitelný, eh, udržitelná politická vůle, kterou všichni potřebujeme. Děkuji. Paní Stesel Balbacha z Aurakouska. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, vážení kolegové, návrh Evropské komise je určitě dobrým základem pro další diskuse. Nicméně musíme stále pamatovat na to, v jakém kontextu většina členských států teď operuje. Mezinárodní finanční krize měla obrovský dopad na rozpočty členských států a právě proto i my třeba v Rakousku jsme se snažili použít některých eh, rozpočtových prostředků pro znovu oživení ekonomiky. A na pozadí řečeného vítám a vítáme návrh zavedení daně z finančních transakcí. Finanční trhy i v Evropě musí také přispět svým dílem nejen jednotlivé členské státy nebo další hráči. Často se privatizují zisky, ale socializují dluhy. A to je bohužel tak i na evropské úrovni a i v rámci spolupráce členských států s tím musíme teď něco dělat. V současné době tady vnímám určitý trend v tom smyslu, že politika má trochu svázané ruce. Nemůže vždycky přijímat opatření, která by si přála a kterým budou eh, voliči tleskat. Politika stále více závisí i na situaci mezinárodních finančních trhů. A proto, dámy a pánové, mohu pouze apelovat na nás všechny, abychom dobře probrali tuto finanční daň, abychom dobře zvážili všechna pro a proti a zejména, abychom si dobře prostudovali a diskutovali návrh komise. Dámy a pánové, evropští občané od nás, politiků, očekávají řešení řešení nejenom pokud jde o evropský rozpočet, ale také řešení, pokud jde o sociální blahobyt a růst v Evropě. Pokud jen pomyslím na to, kolik členských států bojuje s obrovskou nezaměstnaností mladých, tak tady musíme také napřít mnohem větší úsilí, abychom s tím něco udělali. A na závěr ještě pár slov. Často se tady také hovořilo o korekčním mechanismu. Rakousko je zemí, které by se to také týkalo, takže pouze velmi stručně. Změna tohoto systému je možná podle nás tehdy, pokud všechny země, kterých se tato korekce týká, budou zasaženy stejně důsledky této reformy. A zdá se, že současný návrh bohužel zatím tímto směrem nejde. Děkuji. Dankeschön, Frau Mühlbacher. Uh, Monsieur José Manuel Fernández, Děkuji, pan José Manuel Fernández z Evropského parlamentu. E- ano, děkuji. Chtěl bych vás všechny pozdravit a chtěl bych vám pogratulovat za dobrou organizaci této konference, na které jsou zastoupeny národní parlamenty i parlament evropský. Pokud bychom měli vždy možnost mít takovéto setkání před přijímáním určitých důležitých opatření, pokud by to bylo možné i v rámci otevřené koordinační metody. Myslím si, že bychom měli lepší výsledky. A teď se dostávám k rozpočtu. Myslím, že je vyloučené analyzovat a pochopit fungování tohoto rozpočtu ve vztahu k tomu, jak vlastně do něj přispívají jednotlivé členské státy. Hovořilo se o jednoduchosti, o věrohodnosti, o transparentnosti, to je skutečně velmi naléhavé. Je třeba, abychom se v tom lépe vyznali. Myslím, že nebude problematické usilovat o větší zjednodušení. To si přejeme všichni, abychom ukončili různé ty kompenzační mechanismy. Pokud je o vlastní zdroje, musím skutečně uvítat návrh komise, ale kdo hovoří o vlastních zdrojích, hovoří také o větší míře solidarity a bude tedy skutečně třeba, abychom zde ukončili rozdíl mezi těmi, kdo jsou čistými přispěvateli a těmi, kdo jsou v podstatě jenom příjemci. Já samozřejmě chápu, že dnes vzhledem k situaci s národními rozpočty se omezujeme na to procento a chtěl bych zde vyjádřit naději, že záhy budeme schopni dospět k 1,23 z HND a že tak skutečně budeme moci náš rozpočet posílit. Je to rozpočet především investiční. Zhruba 94 je právě věnováno na investice. Abychom mohli hovořit o investicích, o růstu, je samozřejmě nutné, abychom z toho byli schopni vyvodit logický závěr, že je třeba tento rozpočet navýšit. Že to je také tedy předmětem toho, o čem teď jednáme, to znamená vlastních zdrojů. Hodně se hovořilo o investicích, já jsem tomu velmi rád, ale nesmíme také zapomínat na sociální, územní soudržnost, na eh, růst, který nemůže proběhnout bez toho, že bychom jaksi byli schopni dodržet pravidla soudržnosti. Pokud jde o zdanění finančních transakcí, my eh, v podstatě chceme položit následující otázku. Ve vztahu k nemožnosti dokázat kolem této myšlenky skutečně tedy schromáždit většinu, jaké by bylo případně náhradní řešení, co by tedy komise volila jako řešení? Ano, děkuji. Pan Marek Šunker z Polského sejmu. Možnost udělat v diskusi. Proszę Państwa, wszyscy pamiętają, że... Dziękuję, že mi dáváte možnost vystoupit v této diskusi. Vážení členové, bylo těžké schválit Lisabonskou smlouvu, nicméně smlouva vstoupila v platnost a to úspěšně. Teď musíme konsistentně uplatňovat článek 311, který uvádí, že EU by měla být financována z vlastních zdrojů. návrh zjednodušit korekční mechanismy a také změnit systém DPH a zavést FTT, to jsou správné návrhy. Potřebujeme vytvořit jasný, transparentní systém, srozumitelný pro naše občany. Nicméně je třeba odpovědět na určité otázky. Pokud je o FTT, musíme vědět, jaké to bude mít dopady na finanční trhy nebo na konkurenceschopnost. Zda finanční služby nebudou delokalizovány mimo EU. A jaké pravidlo bude platit? Pravidlo uh, transakce nebo pravidlo uh, provozovny? Děkuji. A nyní za zelené z frakce Evropského parlamentu promluví pan kolega. Paní Branner. You did name correctly. I'm very sorry. Omlouvám se, neslyšela jsem své jméno korektně vysloveno. Především chci poděkovat těm, kdo přijeli z členských států eh, a účastní se z národních parlamentů. To je velice důležité vést takovouto diskusi. A pokud je o FTT, podle našeho názoru je to prostě další druh DPH protože když si koupíte kávu nebo ehm, auto, platíte daně, eh, platíte vlastně daně ze všech transakcí a jediné ehm, místo, kde se to neplatí, je finanční eh, sektor, takže my nechápeme, proč by jeden sektor měl být zdaňován DPH, druhý ne. To je možná ten důvod pro to. Otázka zní, zda to dopadne tvrději na jednu eh, zemi více než na jinou, na jedno město více než eh, na druhé. Myslím, že komise je právě eh, v tomto smyslu velmi zručná, když vlastně ve skutečnosti se vyhnula takové pasti a udělala to mnohem atraktivnější pro všechny. A teď eh, kam ty peníze jdou? Jedna třetina by šla do národních rozpočtů podle návrhu a dvě třetiny by šly do evropského eh, rozpočtu a následkem by se o 50% snížily příspěvky z členských států. Čili jinými slovy by vlastně tato daň ve 100% šla eh, do národních rozpočtů a nizozemský kolega se ptá, zda to vytváří nějaký rozdíl pro naše občany. Já si myslím, že ano, že to rozdíly vytváří, protože Eh, doposud tady žádná daň u těch finančních eh, transakcí nebyla. A to si musíme uvědomit. Eh, chceme lepší konsolidaci rozpočtu na národní úrovni a nechceme omezovat kapacitu investic, kapacitu růstu. Chceme uplatit solidaritu na evropské úrovni a to také potřebujeme. Snížit dluhy a přitom být schopni investovat do růstu to tak, že všichni budou přispívat, všichni, kdo se účastní hospodářského systému. Proto si myslím, že by to bylo dobré. Bylo by to dobré zavést a bylo by dobré se k tomu připojit. Možná se některé věci budou muset trochu pozměnit, ale bylo by to dobré a pro naše občany v celé Evropě by to bylo výhodné. Děkuji. Děkuji mnohokrát a ještě poslední vystoupení předtím, než dám slovo jednotlivým účastníkům panelu paní Durand, která zastupuje Evropský parlament za skupinu zelených. Ano, děkuji, pane předsedo. Protože hovořím jako poslední, chtěla bych toho využít, abych se obrátila jako poslankyně Evropského parlamentu na členy národních parlamentů a na ty, kdo zde zastupují členské státy, nebo tedy parlamenty členských států. Domnívám se, že okamžik, který prožíváme dnes, je zcela mimořádný. Nesetkáváme se poprvé ale je to přece jenom dosti vzácná příležitost a já bych chtěla zde přednést výzvu, aby ve vašich parlamentech v kulárech, kde se připravují tedy při různých setkáních vašich vlád otázky rozpočtu, aby skutečně bylo jednáno o tomto dobrém návrhu komise, protože pokud skutečně bude probíhat jednání na toto důležité téma, na tento zajímavý návrh, je to důležité. Je to něco, co tady zaznělo několikrát, a totiž, že je to spravedlivé řešení, ale také řešení účinné a já bych vás chtěla požádat, abyste na to pohlíželi velmi pragmaticky v zájmu našich eh, národních rozpočtů. Já jsem samozřejmě tedy poslankyně EP, ale jsem eh, občankou země, kde se musí přijímat velmi složitá rozhodnutí a že tedy důležité je postupovat dobře, postupovat účinně a skutečně pracovat společně. Chtěla bych, abyste tedy ocenili, posoudili tento návrh komise aby to pomohlo národním rozpočtům, aby to pomohlo i rozpočtu eh, Evropské unie, protože se to ve formě investicí zase vrátí na naši národní půdu. Myslím si, že to chceme i my za Evropou, měli byste to chtít i vy za národní státy. V okamžiku, kdy tady máme příležitost pracovat mezi jednotlivými orgány EU a parlamenty, tedy národními, že je to příležitost, které bychom se měli chopit. Děkuji mnohokrát. Čili tím jsme ukončili toto diskusní kolečko. Já vám chci skutečně poděkovat, chci vám pogratulovat. Nebylo to tak jednoduché, měli jste velmi přísný časový limit a teď bych chtěl dát slovo jednotlivým členům panelu. Začneme panem Levandovským, komisařem, který určitě má tedy mnohé co říci po té, co zde vyslechl vaše příspěvky. Thank you, but first of all... Děkuji. Za prvé bych chtěl poděkovat za tuto velmi bohatou výměnu názorů. A to je další důkaz toho, že potřebujeme takováto setkání, kdy se budou setkávat volení zástupci všech členských států. Já se nemohu vyjádřit ke všem těm vyjádřením, která jsme slyšeli. Byla tady veliká otevřenost, vůči návrhům komise, dokonce někteří vysloveně podpořili návrh komise. A myslím, že to byla dokonce většina vystoupení dnes. Nicméně já bych se spíše zaměřil na ty skeptičtější hlasy, na výtky, otázky. A mohu začít našemi panelisty, panem Mavrojanisem a paní Hansen, kteří také takto vystupovali a jsou to zároveň partneři ve velmi obtížných vyjednáváních. Stejně tak pan Anderson za Švédsko a pan Diego Digo za Nizozemsko. To jsou obě země, mimochodem, které by dostaly, eh, nebo které mají korekce. Na konci mojí prezentace zaznělo, že tady nemůžeme zaručit uh, určitou pozici těchto zemí pouze na základě výdajů. Nemůžeme se tady opírat o pouze výdaje, pokud jde o to učinit za dost blahobytu určité země. A proto tady máme tyto korekce pro Švédsko, Nizozemsko, ale také Spojené království, i když to není rabat jako takový v našem návrhu. A to tež platí pro Německo. Zazněla tady také určitá skepse eh, v příspěvcích pana Michalka, Portoše, Mavridese a také vlastně i další zástupce, jehož jméno tady náš předseda vyslovil tak přesně, že mě to úplně vyvedlo z míry. Ehm, takže zopakujme si určité základy. V našem návrhu o vlastních zdrojích jsme opravdu velmi blízko duchu a eh, pís, přesně tomu, co je psáno v naší eh, smlouvě. Také pořád platí eh, no taxation without representation. To je i můj osobní princip, kterým se řídím. Takže my můžeme udělat pouze to, že předložíme určité návrhy, ale poté je nutné, aby se to projednalo a aby tom rozhodly národní parlamenty a ratifikace nebo odsouhlasení jakýchkoliv návrhů v oblasti zdanění musí být jednomyslná. Náš návrh vlastních zdrojů nemá zvýšit rozpočet. Náš návrh pro léta 2014 až 2020 je velmi skromný, dokonce někteří ho kritizují za přílišnou skromnost, protože je to to slavné 1% v 90. letech, to bylo 1,18% HND, členských států, zatímco my, v, pokud jde o platby, navrhujeme pouhé 1%. Navzdory toho, co jsme se dohod, na čem jsme se dohodli v rámci Lisabonu, že chceme více Evropy, nikoli méně Evropy do roku 2020, ale máme tady tady velice dlouhý seznam kandidátů pro vlastní zdroje a musíme hledat na základě efektivity, spravedlnosti a co může být tedy skutečným, reálným, novým příjmem a to také říkala paní Brandner, eh, zdrojem by mohl být sektor, který je zatím nezdaněn, není tady žádné DPH pro finanční transakce a eh, zároveň daňoví poplatníci eh, také přispěli k tomu, abychom tady měli zdravý sektor bank v celé Evropské unii. Takže to je také důležitý faktor. Plus jsou tady národní iniciativy. Deset zemí již zdaňují nějakým způsobem finanční transakce. A paní Podimáta o tom také hovořila. Nejde o to, zda mít finanční daň či ne. To už existuje v Evropě. Jde jenom o to, abychom to nějak skoordinovali, zharmonizovali na evropské úrovni. Z hlediska narušení hospodářské soutěže by totiž bylo lepší tady mít určitou harmonizaci a určitá část evropského rozpočtu by takto mohla být financována, abychom právě v době konzolidace národních rozpočtů mohli snížit národní příspěvky. Takže to je také jasně vyčíslitelná e, výhoda. A není to vůbec naivní, je to založeno na faktech. Také jsme se nechali inspirovat švédským modelem. Já jsem velikým příznivcem švédského modelu, téměř ve všech aspektech, ale pokud jde jaksi o design této finanční transakce, tak ten opravdu nebyl příliš dobrý. Dalo se tomu eh, jasně uniknout nebo jednoduše eh, uniknout eh, kvůli zprostředkování, protože pokud jste šli přes přes broukra, tak vlastně jste se té daní vyhli, takže to bylo takové traumatizující a samozřejmě to potom, tato zkušenost má i svůj dopad na současnou pozici Švédska ale tedy z toho jsme se poučili. Měli bychom zdaňovat a vybírat daň tam, kde daná finanční instituce, nikoli domácnost nebo spotřebitel, má své sídlo nebo kde je registrována. Výběr e, bude znamenat, že třetina půjde členskému státu, takže i když to není třeba veliký sektor v daném členském státě, přesto jedna třetina není málo. Uh, a dvě třetiny by to potom plynuly do evropského rozpočtu. Ale to bude znamenat, že se tím pádem zase sníží národní příspěvky vypočítané na základě hrubého národního důchodu. Proto jsme tady ukazovali tu statistiku, že by došlo až k 50% snížení. Snížení HND eh, vlastně nastane eh, automaticky Nebudu teď zacházet do příliš velkých podrobností, ale hovořilo se tady o dopadu těchto opatření. Upřímně řečeno, my se nezaměřujeme na dopady všeho, ale možná by mohlo dojít k určitému snížení obchodování s derivátů, Ehm, ale zase ten eh, systém short sellingu, kterého by se to týkal k reálné ekonomice, moc nepřispívá. Takže tady to automatické počítačem řízené obchodování nemá na reálnou ekonomiku příliš velký vliv. Princip sídla eh, zase má snížit riziko pro finanční sektor, ale pokud jde o dopady, tak si myslím, že to naše hodnocení dopadu je mnohem vyváženější. To první hodnocení bylo takové dost jednostrané. Bylo to takové hodnocení toho, k čemu by mohlo případně dojít v reálné ekonomice po zavedení této finanční daně. Ale když bychom vygenerovali 81 miliard, to je náš odhad, díky této dani, tak by to mohlo snížit daně třeba v jiných oblastech. Mohlo by to znamenat nižší zdanění pr- práce, pracovní síly, takže bychom se na to mohli, měli podívat takto, celostně, pokud je o hodnocení dopadu a v konečném důsledku zjistíme, že to reálnou ekonomiku nepoškodí. A já osobně si myslím, že to je nejméně škodlivý způsob příspěvků do rozpočtu nejméně škodlivý pro reálnou ekonomiku. Hovořilo se tady o volatilitě, bylo tady hodnocení účetního dvora, to ano, ale máme tady vlastně ten kompenzační faktor těch národních příspěvků na základě HND, ty vždycky vykompenzují tu volatilní část příjmu. Protože samozřejmě tyto typy příjmu vždycky v sobě mají určitou nestabilitu, ať už jsou to příjmy z cel a tak dále, takže potřebujete určitý kompenzační faktor, což jsou příspěvky členských států na základě HND. Pokud je o korekce, tak tady se k tomu nebudu vracet už. A chtěl bych vám pouze poděkovat ještě jednou za velice bohatou diskusi a určitě to zohledníme, abychom pokročili v diskusích o našem návrhu. Děkuji. Děkuji, paní Hansen. Děkuji. Děkuji eh, za všechny různé názory, které tady v dnešní diskusi zazněly. Myslím, že je velice potřebné vyslechnout takovou diskusi, abychom eh, byli informováni Myslím, že je jasné, že máme odlišné názory na tyto otázky. Velmi souhlasím s panem Fernandezem, který řekl, že je důležité vést takový dialog a že eh, potřebujeme eh, takový dialog a že do budoucna bychom měli častěji mít takový druh zasedání, abychom eh, se o tom bavili. Ano, pane Fernandeze, to je velmi důležité, aby Eh, členové Evropského parlamentu a eh, zástupci z národních parlamentů se takto mohli častěji setkávat. Eh, paní Duron z Belgie, členka Evropského parlamentu, nám řekla, že se máme zaměřit na to, abychom po návratu domů v národních parlamentech dále vedli diskuse na toto téma. A také řekla, že bychom měli diskutovat, protože ten návrh je spravedlivý a proporční. A já ve svém vystoupení jsem se také pokusila eh, pobídnout komisaře, aby nám řekl trochu více o dopadech. Potřebujeme lépe znát důsledky a také sdílení břemene, protože hovořit o solidaritě, hovořit o tom, kdo by co měl zaplatit, to vyžaduje, abychom o tom věděli více. Jistě víme mnohé z diskusí v Národním parlamentu, ale abych to řekla upřímně, Potřebujeme mít eh, stejný typ informací a stejné znalosti a stejnou dokumentaci, abychom takovou diskusi mohli vést. A proto bych to zopakovala, pane komisaři. Je to moje prozba na komisi. Prosím, pokračujte v tom. Eh, jen tak můžeme mít základ pro skutečně důkladnou diskusi v národních parlamentech. Eh, také z naší strany budeme více zapojeni upřímně řečeno, potřebujeme to v dnešní Evropě. Potřebujeme příspěvek eh, národních parlamentů, odpovědnost národních parlamentů, které musí vědět, co se odehrává na evropské úrovni. A také bych chtěla poděkovat eh, paní Jensen za její vystoupení. Jsem velmi ráda, že souhlasíme eh, ve věci principu. To je velmi příjemné, protože ostatně patříme do stejné strany Eh, nejenom z Dánska, ale ještě ze stejné politické strany. Já bych chtěla eh, zdůraznit, podobně jako to udělala i ona, že je třeba více diskutovat eh, kvalitu výdajů v dnešním rozpočtu. Nizozemský kolega řekl, že hovoří jménem občanů. Já myslím, že my, poslanci, vždycky můžeme tvrdit, že mluvíme jménem občanů, tedy zejména našich voličů a e, důležité je vést tento dialog otevřeně, transparentně, hovořit o potřebách. E, potřebujeme do společného rozpočtu příjem a musíme se více zaměřit na to, co potom z toho nebo za to získáme. Jaká je přidaná hodnota? Dokážeme to vysvětlit našim občanům? dále v různých položkách rozpočtu, jaké přesné změny tam vlastně děláme, a já myslím, že je třeba se na to více zaměřit. Myslím, že to bude asi vyjasněno eh, podrobněji v odpolední diskusi. To je také důležitá součást toho, jak diskutovat o vlastních zdrojích. Děkuji za dnešní diskusi. Mrs. Jensen, on behalf of the European Parliament. Paní Jensen jménem Evropského parlamentu. Děkuji. Já myslím, že eh, hodnota této diskuse je v tom, že ji ukáže, kde se shodneme a kde se neschodneme. Je důležité, abychom toto nespletli, nepopletli. A myslím, že je důležité jasně ukázat, že Evropský parlament nevolá po vlastních zdrojích proto, aby zvýšil výdaje. Volá po vlastních zdrojích proto, aby byl systém transparentnější na straně příjmů EU. Také je důležité, jak to chápete i vy, že my, eh, poslanci Evropského parlamentu, známe hospodářskou situaci a známe problémy, které většina členských států prožívá a e, celou řadu let důsledkem hospodářské krize a fiskální krize tyto problémy budou přetrvávat. Proto také se musíme zaměřit na kvalitu výdajů. MFF, o kterém budeme dnes odpoledne diskutovat, to není rozpočet EU, to jsou stropy na položkách rozpočtu. My vlastně omezujeme roční rozpočet rok po roce až do roku 2020. To je třeba si uvědomit a možná byste si měli položit otázku, zda tyto limity Eh, které si vytváříme v evropském rozpočtu, odpovídají něčemu podobnému, podobným limitům, podobným stropům na národní úrovni. Jestli vy byste takto v národním rozpočtu postupovali, jak my postupujeme v evropském rozpočtu. My se vlastně omezujeme v těch eh, sumách, které prakticky zůstávají stejné v roce 2013 a zůstanou stejné v rozpočtu který by mohl zahrnovat nové úkoly, rozšiřování, nové věci mohou nastat a musíme také najít určité negativní priority. Já jsem zjistila, že když lidé skutečně přijdou s negativní eh, prioritou, pak je to opravdu velice, velice těžké, když máme najít kompromis. A já myslím, že komise se snažila vyřešit kvadraturu kruhu v tomto svém návrhu a uspokojit všechny požadavky. Hodně jsme dnes diskutovali o FTT. Když jsme začali s diskusí v roce 2008-2009, pak eh, myslím, že v parlamentu byla většina lidí proti. A to se postupně měnilo. Dnes máme většinu pro. A to je velice zvláštní situace, že já patřím k té menšině, která je proti FTT. a Ale eh, poslouchám, co říká Januš a snažím se eh, pochopit, co se mi snaží vysvětlit. Rozhodně budu eh, hájit to, že potřebujeme nové vlastní zdroje. FTT je jedna z možností, ale je tady i jiná možnost, je to i DPH, a myslím, že potřebujeme vést velmi silnou diskusi o této věci. Podle mého názoru je to velmi seriózní kandidát na vlastní zdroje. Také to znamená zjednodušení systému a větší harmonizaci základu DPH, možná do budoucna také lepší kontrolu DPH. Celou řadu věcí můžeme diskutovat v oblasti návrhu DPH. Vlastně jsme ještě ani nezačali. A myslím, že i na to se musíme důkladně podívat. Z francouzského senátu zazněly další varianty. Já myslím, že je dobře, že začala diskuse. Mohou být další, disk, další možnosti. Můžeme hovořit i o oblasti energií. A i mě napadají některé eh, varianty, které by usnadnily život podnikům a přitom by vytvořily skutečně vlastní zdroje pro Evropskou unii. Musíme si navzájem pomáhat v této eh, diskusi. A to je třeba rozhodnout jednomyslně v rámci členských států. Rozhodně to nebude jednoduchá diskuse. A doufáme, že si členské státy budou naslouchat navzájem, budou argumentovat a Evropský parlament by chtěl takovou diskusi usnadnit. Já tedy eh, vítám takové předložení argumentů, jako probíhá dnes a myslím, že to bude probíhat i v národních eh, parlamentech. Je to opravdu velmi plodná diskuse. A ještě poslední věc bych ráda dodala to je inspirace od jednoho rakouského člena, že eh, by se možná věci mohly vrátit zpět do členských států. Ale můžeme také ušetřit eh, náklady eh, v národních parlamentech, když řadu věcí uděláme společně. O tom bychom mohli přemýšlet v národních parlamentech. Možná jsou některé náklady, které je možné ušetřit tím, že se ty úkoly naopak soustředí společně v Evropské unii. Máme jednu agenturu v Evropské unii, která se týká bezpečnosti leteckého prostoru. Je to Eh, určitě lepší, než když by bylo 27 různých agentur pro bezpečnost leteckého pro, eh, provozu. Já myslím, že to představuje úspory, když to je centralizováno. Eh, hovořili jsme také o službě pro vnější činnost. Já vím, že v naší zemi služba, Evropská služba pro vnější činnost vedla k diskusi na našem ministerstvu zahraničí, kdy se kladla otázka, kolik musíme investovat do našich ambasád, když tam existují zastoupení eh, Evropské unie. A to také vede k možnostem úspor díky společnému evropskému postupu. Čili nemůžeme vidět evropský rozpočet pouze jako nákladovou položku pro národní eh, aspekt. Může to být také eh, položka, která umožní úspory v národních rozpočtech. Já bych vám doporučila, abyste se o tom ještě trošku zamysleli, až se vrátíte domů. Děkuji. Mr. Mavrojanis, on behalf of the... Pan Mavrojanis jménem Rady. Eh, Jenom velmi stručně, já si myslím, že diskuse byla dobře zahájena že musíme pracovat společně v duchu otevřenosti, přihlížet k současné realitě, že musíme pracovat na základě, který má skutečně pragmatický duch. Jak již bylo řečeno, ta diskuse se dnes týkala z velké části daně z finančních transakcí. Je třeba ovšem neomezovat se pouze na toto hledisko, je třeba pohlížet na věci s otevřeným duchem. Nesmíme nic předem vylučovat, zabývat se i jinými možnostmi. Zazněly zde velmi zajímavé návrhy na toto téma. Domnívám se, že můžeme pokročit ku předu, pokud samozřejmě budeme zachovávat zásadu spravedlnosti jak tedy pro oblast příjmu, tak pro oblast výdajů. A nemohu tedy říci, že bych podporoval třeba eh, ty otázky, které se týkají spravedlivé návratnosti. Jenom o to nejde. V každém případě jsme si zaznamenali vše, co bylo řečeno. Myslím si, že se nebudu pouštět do poznámek k jednotlivým stanoviskům, která zde zazněla. Určitě jsou zde určité obavy, ke kterým je třeba přihlížet a v nejbližších měsících bude nutné pokračovat v diskusi na národní úrovni, inspirovat se při ní z těch nových pohledů, nových podnětů, které dnes máme před sebou, je třeba také vést vysvětlovací kampaně na národní úrovni a je tady skutečná možnost, máme tedy určitou šanci, že bychom před koncem roku našli řešení, které bude uspokojivé a které bude v souladu se smlouvami, které bude také odpovídat očekávání našich občanů. Doufám, že dánské předsednictví skutečně bude schopno v tomto ohledu pokročit co nejdále. My jako tedy předsednictví následující doufáme, že už na nás mnoho práce nezbyde, ale pokud eh, ano, navážeme tedy na tu dobrou práci, která byla doposud odvedena a v každém případě Budeme tedy usilovat o to, aby všechny orgány, všechny instituce byly schopny eh, přispět tedy k hledání řešení, které bude na té úrovni očekávání, jaká je na nás kladena. Thank you very much. Děkuji, protože máme ještě chvilku času. Nevím, jestli by někdo ještě chtěl položit nějakou otázku nebo se ještě vyjádřit, když tady máme panelisty. Tak to znamená, že máme všichni hlad, což eh, vlastně není špatné, protože jsme pozváni na oběd dánským předsednictvím za několik minut o dvě patra níže v této stejné budově. Prosím vás, abyste se sem ale vrátili včas na eh, další pokračování, což bude ve 14.30. Děkuji a dobrou chuť.